No, no, no, I'm here uh, for uh, interest. Not, uh, no, not involved. Okay, colleagues, if I could ask you to take your seats. Takže kolegové, pokud bych vás mohl požádat, posaďte se prosím. Začneme nejprve tedy eh, závěry schůze koordinátorů z dnešního dopoledne. On the nomination of... Nejprve tedy pokud jde o nominování zpravodajů, rozhodli jsme, že budeme mít dvě stanoviska. První je k návrhu o směrnici o balíčkovém cestování a cestování s asistencí, tedy jinými slovy cestovní směrnice. To proběhne podle článku 49 v rámci rozšířené spolupráce s výborem IMCO a frakce SAD. K tomu určí zpravodaje. A druhý bod, návrh na nařízení rady pozměňující nařízení 219 o vytvoření společného postupu pro vytvoření příští nové generace nového způsobu řízení letecké dopravy SESAR. K tomuto je příslušná skupina EPP, která určí zpravodaje. A rozhodlo se, že k ostatním tématům eh, nebudeme dělat nic. Pozorovatelský status u ICAO Tajvanu. Rozhodnutí koordinátoru je, že předseda napíše generálnímu tajemníkovi ICAO s tím, že podpoříme žádost Tajvanu o status pozorovatele u této organizace. Dále nové projekty STOA, Frakce byly požádány, aby své návrhy odeslali sekretariátu do 18.9.2013. Pozvání eh, prezidenta UIC pana Jakunina. Rozhodnutí koordinátoru je, že předseda napíše organizaci UIC s tím, že eh, by bylo možné uspořádat akci zde v parlamentu, kam by byli poslanci pozváni. Eurovině tam to je tedy následná činnost, předseda eh, pozve komisi na zasedání výboru TRAN v listopadu, kde tento bod bude plně projednán. Objevily se obavy, že tato následná akce k tam je pouze komuniké komise a nejedná se o nic podstatnějšího, takže eh, komisi požádáme o jaksi podrobnější informace. Komitologie. Eh, koordinátoři vzali na vědomí Biletín 17 a FLT. Koordinátoři přijali rozhodnutí, že 13. 30. Eh, září výbor bude hlasovat o přijetí nebo odmítnutí usnesení dvou politických skupin. Pozměňovací návrhy těchto usnesení je potřeba předložit do 12.00 19. září pouze v angličtině z toho důvodu, že nemáme čas na Eh, překlad do jiných jazyků. Komise bude opět požádána o to, aby poskytnula notu týkající se toho, že dohody se sociálními partnery nebudou ovlivněny eh, těmito pravidly a že sociální partneři budou i nadále plně angažováni do budoucích procedur na toto téma. Komisi jsme o tomto už informovali ústně, písemně tak ještě učiníme. Nicméně to eh, rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí návrhu komise. Na téma FTL proběhne rovněž 30. září. V bodě různé se eh, u koordinátorů diskutovalo o eh, stávkách eh, majících vliv na vnitřní vodní cesty v Německu. Rozhodli jsme se, že náš výbor nepodnikne žádnou akci, nicméně politické frakce mohou jednat každá sama za sebe, jak uzná za vhodné. Tolik tedy informace ze schůze koordinátorů. Považujeme to za přijaté? Považujeme. Jdeme na další bod pořadu jednání. Prezentace studie oddělení politiky týkající se těžkých nákladních vozidel, těžkých nákladních automobilů. Pamatujete si jistě, že náš výbor o tuto studii požádal. Vzhledem k nejistotě a do značné míry i kvůli opozici ze strany výboru. Pokud jde o rozšíření e, těžkých nákladních automobilů napříč hranicemi ještě nad rámec rozsahu stávající směrnice, toto e, téma je zdrojem dlouhých neschod, neschod mezi parlamentem a komisí a fakt, že komise navrhla e, tuto změnu hmotností a rozměrů v rámci příslušné směrnice nám alespoň naznačuje, jak se mají věci mít a tím pádem máme možnost celou věc prodiskutovat. Takže bez dalších odkladů poprosím autory studie Steer Davis Gleave, aby nám představili studii jako takovou. Máte 15 minut a budu zcela striktní co do přidělených řečnických časů, protože jeden problém s těmito studiemi je, že k nám přijde odborník, který představuje studie a své názory, dostanou určitý čas, ale zdá se, že to je úplně jedno, protože do toho času narvou úplně všechno, je jim úplně jedno, jestli to bude trvat 4 minuty nebo 4 hodiny, takže to bude 15 minut pro Steer Davis Cleave a potom každý ze čtyř přeskumatelů, pardon, ještě předtím bude reakce pana zpravodaje na pět minut a poté eh, přeskumující, přeskumující úředníci a poté otevřeme prostor pro diskuzi. Takže Steer Davis Gleave. Asi nejste Jim Steer, že ne? Nejste, no to je jedno. A, a ještě návštěvníci, jinak na ně zapomenu. E, máme tady návštěvníky od paní Vernoy, e, která přizvala 23 regionálních úředníků PR z SNCF e, a srdečně vás zde ve výboru vítáme. Je to tak trošku zvláštní, že jste tady z SNCF, když mluvíme o nákladních automobilech, ale třeba tady najdete něco, co se vám zalíbí. I tak vás každopádně vítáme. Takže Steer Davis Gleave, studie 15 minut. Takže prosím, můžete. Eh, dobré odpoledne. Eh, já se jmenuji Jim Steer, nikoliv Jim Steer, jsem ze skupiny Steer Davis Gleaf a seznámím vám se závěry studie o e, těžkých nákladních automobilech. Budu se v této prezentaci držet v zásadě struktury té zprávy, kterou jste asi viděli. Eh, podíváme se tedy v rámci této, směrně, této prezentace na to, jaký dopad bude by mohly tyto těžké nákladní automobily mít na celkem šest různých aspektů dopravy. Takže nejprve eh, studie. My jsme zde 27 studií vybrali celkem 8 studií, snažili jsme se vytvořit vyváženou zprávu. Vybrali jsme studie, které se zaměřovaly na eh, celou řadu různých aspektů, tak abychom tuto problematiku pojali komplexně. Eh, měli jsme trošku problémy s geografickým pokrytím. Některé studie se totiž zabývaly hm, celoevropským hlediskem, jiné konkrétními státy. Takže jsme se eh, také, hm, a při tom výběru jsme se dále řídili tím, abychom vybrali studie, které jsou pro i proti. Všechny studie v podstatě vedly ke stejnému závěru eh, v tom, eh, že by došlo ke zvýšení ceny na eh, kilometr a vozidlo. Nicméně by se snížila cena na tunu za kilometr. Důvod je v tom, že jeden tento obří Eh, nákladní automobil vlastně uveze náklad eh, tří nákladních eh, vozidel. To znamená, že by se trošku snížila cena za tunu a kilometr. Také všechny studie došly k závěru, že by Promiňte, že vás přeruši. Já vím, že jsem vám říkal, že máte 15 minut, ale můžu vás poprosit, abyste zpomalili, aby to tlumočníci stíhali. Uh, Eh, omlouvám se, eh, všechny ty studie eh, se shodly na tom, že zavedení tohoto typu nákladní automobilové dopravy by vedlo k určitému přesunu, pokud jde o různé způsoby dopravy. Nicméně v těchto, v těchto studiích eh, bylo poměrně nesoulad, pokud jde o rozsah těchto dopadů. Eh, Dále jsme také zjistili, že je tu poměrně nedostatek eh, údajů z důvodu tedy toho, že tento typ dopravy není v Evropě běžný a není tedy mnoho údajů k dispozici. Většina těch studií tady vychází v podstatě ze teoretických eh, úvah a nelze se na ně úplně spolehnout, pokud jde o odhady eh, reálných dopadů. Eh, celková velikost silniční přepravy je zůstává poměrně stabilní v Evropě eh, s drobným poklesem tedy kvůli ekonomické situaci. Eh, nej, takovým nejvýraznějším rokem je rok 2007. 73 eh, této dopravy je tedy silniční doprava, pokud je o nákladní dopravu. Společně šest největších trhů, Německo, Francie, Španělsko, Spojené království, Itálie a Polsko eh, představují 80 celkové automobilové nákladní dopravy. Eh, Německo je jediný z těchto států, které eh, umožňuje dopravu těmito obřími kamiony a to pouze na omezeném množství dálnic. Obří kamiony jsou dále povoleny ve Finsku a Švédsku. V roce 2010 ve Finsku eh, představovaly obří kilometry, obří kamiony 73% eh, trhu, ve Švédsku to bylo 90%. Eh, další zkoušky probíhají v Nizozemsku, Dánsku a Německu. Tyto zkoušky začaly od roku, v roce 2008, kdy tedy představovaly v Dánsku se tady odhazuje, odhaduje, že Eh, se jednalo o 450 kamionů, což do roku 2013 stouplo na 600. Eh, v Německu je pouze 38 registrovaných eh, obřích kamionů, což znamená, že ten objem převezeného nákladu je poměrně velmi malý. V Nizozemsku začaly tyto zkoušku v roce 2001, jsou to pouze čtyři společnosti které se to účastnili. Eh, následoval mm, tedy rozšířenější test v roce 2007. V lednu 2000 8, 2010 se již týkal 196 společností a více než 400 obřích kamionů. Pokud jde o ten potenciál pro obří kabiony eh, v Evropě, je potřeba zvážit celou řadu faktorů. Eh, za prvé je to tedy existující síť pro silniční dopravu. Eh, například eh, v celé řadě případů je železniční doprava levnější, ale to vyžaduje, aby byla vytvořena železniční soustava. Ehm, Dalším faktorem, důležitým faktorem je eh, silnice, na které by se ty obří kamiony pustily. Pokud by byly omezeny jejich doprava tedy pouze na eh, dálnicích, tak samozřejmě ten potenciální eh, efekt bude, mnohem, bude úplně jiný, než kdyby mohly na všechny silnice. Důležité je, aby tedy bylo možné je tady, tady určitá výhra určitých typů nákladů a u dlouhých eh, tras. Eh, zdá se tedy, že by byly vhodné pro zemědělské eh, výrobky, některé rafinované olejářské hm, ropné výrobky a textil a podobně. Pokud jde tedy o rozdělení mezi různé typy dopravy v Evropě, tak to je také poměrně stabilní. Ve třech hm, státech, Lotyšsku, Litvě a Estonsku má mnohem větší eh, podíl na eh, dopravě, železniční doprava. Eh, tato skutečnost platí tedy obecně pro východní státy více, kde je dominantnější železniční doprava, kde naopak na jihu Evropy je dominantnější silniční doprava. V z těch studií, které jsme sledovali tedy, eh, jak jsem již říkal, eh, je nejasné, k jakému dopadu, jaký dopad by zavedení eh, obřích kamionů mělo. Zdá se, že jsou tu dva typy pružnosti. Eh, jednak je to tedy eh, rozdělení v rámci silniční dopravy a jednak by to byl eh, přechody mezi železniční a silniční dopravou. Tato elasticita, pružnost silniční nákladní dopravy je důležitá tedy v tom, jak by vedlo ke snížení či nárůstu podílu silniční dopravy. A pokud jde o ten ehm, rozdíl mezi silniční a železniční dopravou, tak eh, tam se zase sleduje dopad, zda by došlo k přesunu mezi, mezi těmito dvěma eh, typy dopravy. Eh, my jsme v těch studiích našli tedy výsledky, kde se hovořilo, že buď to tam žádná pružnost není, až do 1,50, minus 1,55, což značí naopak, že tady je vysoká elasticita, vysoká pružnost těchto studiích tedy nebylo dosaženo žádného koncensu, eh, jaká je ideální hodnota či správná hodnota. Což tedy vede k tomu, že nelze v podstatě odhadnout, jak, jakému posunu mezi jednotlivými typy dopravy eh, by došlo. Eh, v podstatě jediné, na čem se shodli, bylo, že by se to týkalo eh, několika desítek procent, pokud jde o eh, přepravu kontejnerů. Nicméně jedna ta studie, která naznačovala, že eh, určité tedy konkrétní výsledky byla zaujata. Například v Nizozemsku se ukázalo, že 90% dotázaných odborníků se domnívá, že zavedení obřích kamionů nebude mít žádný výrazný dopad. Eh, švédská hm, studie, která eh, se naopak zabývala eh, tím, co by, to, co by znamenalo, kdyby byly kdyby se přestali používat do obří kamiony a došli k závěru, že tam by nedošlo tedy k přechodu, k zvýšení podílu železniční dopravy a to především tedy proto, že ta železniční přeprava, nákladní přeprava je již v podstatě na vrcholu své kapacity. Ehm, tato studie tedy naznačila, že pokud e, železniční přeprava již je provozována na vrcholu své kapacity, tak již tam není prostor e, pro to, aby se eh, začala více využívat, pokud by se obří kamiony přestaly používat a naopak eh, by se vytvořila vyšší poptávka tedy po eh, nákladní přepravě, kterou by bylo potřeba nahradit, pokud by ty těžké nákladní automobily byly vyřazeny z provozu. Takže jaký by byl dopad, externí dopad, což je jeden z nejdůležitějších faktorů pro uh, Ehm, tvůrce tedy ehm, koncepcí a politiky. Ehm, zdá se, eh, že by zavedení tohoto typu dopravy mohlo mít případný dopad na infrastrukturu, na eh, tok dopravy, eh, na bezpečnost a na Eh, skleníkové plyny. Pokud jde o infrastruktury, tam samozřejmě ten efekt by se velmi lišil stát, eh, od státu. Zdá se, že by bylo potřeba zlepšit některé aspekty struktury, jako například mosty. Eh, byly by samozřejmě také možné, že to budou zvýšené náklady na údržbu, nicméně Kromě toho by ty obří kamiony sami o sobě mohly mít eh, dopad, protože jsou větší a těžší, to znamená, že by to mohlo vést k většímu opotřebování silnic. Nicméně eh, většina eh, těch obřích kamionů je dnes navrhována, konstruována tak, že je tam mnohem větší počet os, to znamená, že ta váha je lépe rozložena. Eh, je tam 7 os oproti 4 osám u standardních nákladních automobilů. Eh, otázka je, eh, pokud se týká tedy tunelů a mostu, například slabé mosty by buď to nemohly být využívány, nebo by bylo potřeba je nějakým způsobem upravit. Pak je to také otázka parkovacích míst jak tedy říkáme, samozřejmě záleží na geografických podmínkách jednotlivých států, eh, jaký dopad by eh, tento typ dopravy měl. Eh, například státy, které mají hornaté oblasti, jako Španělsko nebo Itálie, by zřejmě museli svou infrastrukturu zlepšit. Pokud jde o tok dopravy, tak tam zatím nebyl zjištěn žádný velký dopad. Eh, zmiňují se případy, jako že ty kamiony je těžší předjet nebo že se hůře otáčejí. Nicméně eh, z údajů, které máme k dispozici, se nezdá, že by tento dopad byl příliš výrazný. Eh, dopad na bezpečnost dopravy je důležitým faktorem. Eh, samozřejmě, že dopravní nehody, které by, eh, ve kterých by tedy figurovaly tyto těžké nákladní automobily, by byly závažnější. Nicméně eh, z naší studie tedy vyplývá, že zatím to nejsou žádné důvody pro to, abychom se obávali snížené bezpečnosti ve Švédsku a Finsku. Žádné takové důvody Eh, nejsou. Eh, smrtelné nehody, ke kterým došlo eh, a ve kterých tedy se objevil těžký nákladní automobil, by dopadly úplně stejně, kdyby v nich figuroval obyčejný nákladní automobil. Naopak se domníváme, že by zřejmě bylo méně těch neho. A dále skleníkové plyny. Snížení emisí by vedl, by byl tedy způsoben tím, že by na silnicích bylo méně vozidel. Eh, zvýšení emisí by bylo možné očekávat, pokud by došlo eh, k té modální změně, to znamená přechod z železniční dopravy na nákladní silniční dopravu. Pokud jde o tedy, tady ten přesný odhad, závisí na té elasticitě, o které jsme hovořili na začátku u těch eh, studií, které předpokládaly, že by došlo ke zvýšení eh, emisí, se ten odhad považoval od 0,52 přes 1,35 až 4,4 To poslední je údaj tedy od eh, nizozemského ministerstva dopravy. Dopad eh, obřích kamionů na eh, emise bude důležitý z hlediska eh, cíle EU snížit emise o 20 do roku 2020. Eh, my jsme tedy v těch studiích, které jsme prostorovali, našli předpoklady, že dojde ke zvýšení o 0,4% až po snížení minus 1,2%. Eh, je tedy důležité, aby eh, se dále ještě zvážilo, jaký bude dopad. Nicméně zdá se, že obří kamiony nebudou v zásadě proti tomuto cílu. EU si také stanovila cíl snížit počet smrtelných e, nehod e, do roku 2020. A domníváme se, jak jsme řekli, že mm, obří kamiony by v tom neměly hrát velkou roli, neměly by tady být situaci nějak zhoršovat. Takže závěry. Domníváme se, že je potřeba dále podrobně sledovat ty testy, které probíhají, tak abychom měli lepší představu o dopadech, který tento typ přepravy má. Děkuji. Thank you very much. Uh, next I call upon... Děkujeme moc krát. E, jako dalšího prosím Jorga Leichtfrieda o jeho reakci. Máte pět minut. Thank you very much, Mr. President. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. E, Eh, já obvykle se snažím hovořit i anglicky, ale tentokrát bych chtěl, abyste mi rozuměli, tak budu mluvit německy. Víte, problém je akorát to, že spousta lidí stojí bez sluchátek a nebudou vám rozumět, ale já vám samozřejmě v Němčině bránit nebudu. Možná, že má rakouská Němčina bude ještě horší, máte pravdu. Ale počkejte, ještě než začneme, Eh, ti lidé, kteří stojí, eh, posaďte se tady na, volna, na volná místa a požádejte tady uvaděče, aby ehm, poslance když tak usazovali nikam. Takže všechna volná místa od Matěja doprava, respektive směrem k východu, eh, nechť využije veřejnost. So Tony, if you want to sit next to Matthew, you can have the guard of honor next to Matthew. But mně opravdu přijde zvláštní, že tady lidé stojí, přičemž máme volná místa eh, v sále. Takže když pošlou, přijdou poslanci, uh, uvaděči, prosím, posadíte je sem k nám, bez ohledu na to, z které frakce jsou, to mají za to. Takže eh, Jürgen, pět minut. Ja, prezident. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Když jsem poprvé uviděl tu studii, Eh, když jsem ji tak přelétl, tak jsem si říkal, no jo, není jednoznačná, jsou tady určité záležitosti, které hovoří pro megatraky a některé, které hovoří proti. Eh, potom eh, jsem tu studii nepřelétl jenom povrchně, ale velice bedlivě jsem si ji přečetl a proskoumal. A když jsem s tím začal, tak jsem si říkal, no to teda gratuluju. Gratuluju těm, kteří tuto studii vytvořili a přispěli k tomu, že něco, co jsem ještě nezažil v této sněmovně, teď zažívám. A sice nesmírně tendenční příprava pro studii. A výsledkem je velmi, velmi tendenční studie. Jak se k tomu dostávám? Můžete si říkat si, no jo, ten to tady jen tak říká, teď je to politik. Ale já jsem se podíval na to, jak byla tato studie vytvořena. A byla vytvořena tak, že v zásadě jiné studie, které již existovaly, byly sezbírány a pak se učinil určitý výběr těch studií, které se potom použily blíže. Eh, a používala se zásada velice dobrá, vlastně tři zásady. První, Měla to být široká paleta témat, měly být geograficky zaměřeny na Evropu a měla tady být vyvážena mezi těmi, kdo jsou pro a mezi těmi, kdo jsou proti. Zvolilo se 8 z těchto 29 studií. Kdyby bývaly existily jiné, které by bylo možno připojit ještě k těm ta 29, abych tak řekl. A tam už nebylo nic s vyvážeností. Najednou bylo šest pro, jedna část je pro, částečně proti a jedna proti. Samozřejmě je tomu tak, že když už začnu tím, že při výběru studií eh, mám určitou tendenci, tak je jasné, že závěrečná studie bude vypadat určitým způsobem. A co je s referencí k Evropské unii? Tři studie byly obecně pro Evropskou unii, jedna byla z Austrálie, to, ať mi tedy někdo vysvětlí, jaká je tady reference k EU. Já si nemyslím, že bychom měli tak velké pouště jako v Austrálii. A tři byly ze Spojeného království Švédska a Nizozemska. Vyloženě ze zemí, které tyto gigalinery už mají poměrně dlouho. Tak jaká je tady objektivita potom? Podle mého názoru je to ze předu, ze zadu, ať se to vem odkudkoliv, naprosto tendenční studie, která měla jeden jediný cíl. A sice nikoliv naplnit eh, úkol svěřený evropskými občanky a občany a sice vytvořit neutrální studii, zdánlivě prostě někdo byl přiměn k tomu, aby vytvořil nějakou studii, která eh, eh, má na pomoci tomu, kdo se zasazuje o tyto gigalinery, ale myslím si, že nakonec jako to moc nepomohlo. Eh, proč žádná studie není starší než 2010? jsou daleko lepší, modernější, novější studie, proč se nepoužily ty? proč chybí eh, eh, celá řada kritických studií, které byly vynikajícím způsobem vypracovány. Proč chybí? Kdo to vybíral a proč? A jenom tak eh, lze dospět k výpovědím, které tam jsou. Já se k tomu nechci teď jaksi detailně vyjadřovat, ale ku příkladu závěr, že jenom proto, že v Nizozemsku adaptace v oblasti infrastruktury nebyla bezpodmínečně tak velká a nezbytná a že eventuálně by to tak mohlo vypadat i v Evropě, to je nejenom chybný závěr, ale je to přímo drzost. Evropa není rovná celá. Není to jenom rovina. Evropa už před mnoha lety zavedla 50 tun a teď prostě se snaží tento systém přenést na celou Evropu, tak to už podle mě není vůbec žádná věda. A nebo když tady eh, se veme Nizozemsko, Švédsko, tak je třeba také vědět, že tam vůbec zase železniční systém není tak orientován na přepravu na nákladní dopravy jako v jiných zemích, čili tam to není možné počítat takovýmto způsobem. Jedně tak lze přijít na nápad nebo na to myšlenku, že to nemá skoro žádný dopad na železnici. Když vezmeme zemi, které mají daleko větší objem přepravy eh, po železnici, Eh, tak by z toho vzešel úplně jiný výsledek. To, co jste propočítali vy, není žádný průměrný výsledek, nejbrž je to výsledek, který se počítá na základě těch zemí, které to používají, které na to mají své vlastní systémy. Vůbec jste ve vaší studii nezohlednili to, co je pro nás také důležité, jak jí dopad to bude mít na pracovní podmínky. Kolik pracovních míst to ohrozí v železnici, eh, jaká pracovní místa, co to znamená pro pracovní místa v dopravě. K tomu jste se vůbec nevěnovali, podle mého názoru, a teď se dostávám k závěru. Podle mého eh, závěru to byla špatně udělaná eh, práce pro lobby gigalinerů a já rozhodně nevidím důvod, proč by takovou práci měl financovat evropský daňový poplatník. Thank you. Děkuji vám mnohokrát. Teď tedy eh, naši čtyři skrutátoři, eh, kteří se rozhodli tuto studii přeskoumat. Každý má pět minut, jako první profesor Krozy. Děkuji mnohokrát. Krásný dobrý den všem. Já budu hovořit ve francouzštině, v mé mateřštině, takže si prosím pěkně eventuálně vezměte mm, sluchátka. Když se podíváme na náklady, které byly poměrně respektovány, ale tady, se, tady existovala snaha ehm, odebrat ehm, tíži nákladu těmto nákladním vozidlu, ale tady se také jednalo o zátěž, ehm, co se týče znečišťování s plodinami. A musím tedy říci, Není to tedy má bibliografie, ale já ve Francii eh, pracuji v takové observatoři, která sleduje splodiny způsobené v dopravě a máme tady také agenturu pro ochranu životního prostředí. Její výsledky byly úplně stejné, když jsme to srovnali. To znamená z technického pohledu megatraky, nespůsobují takový problém, který bychom si mohli představit eh, z technického aspektu. Skutečně emise CO2 se nemusí v určitém objemu zvýšit a modální transfer eh, nemusí být eh, příliš ohrožen. Ale možná, že ta druhá část studie je poněkud vágní, co se týče těch scénářů, protože jste si všimli, že tady je scénář do nothing, kde se nic nedělá a nebo že se zase budeme vypracovat nějaká jiná velká zpráva. Ale když se podíváme na ten předložený scénář, tak vidíme, že za technickými aspekty, když to všechno sečteme, tak je zatím aspekt politický. A tento politický aspekt, já to pojednám velice rychle, tento typ vozidel je akceptovatelný Otevřeme-li pandořinu skřínku pro železnice v takové zemi, jako je moje, kdy se bohužel stále snižuje objem zboží přepravovaného po železnici navzdory protestům občanů směrem na ministerstvo, tak proč tedy nejít eh, versus zvýšení silniční dopravy a přepravy po silnici? Ale proto je třeba mít také akceptovatelnost politickou i akceptovatelnost veřejnosti, což se mi zdá poměrně svížené, svízelné. U nás ta agentura, kterou jsem jmenoval, ve které působím, rozhodně nedoporučuje něco takové udělat, protože silnici sdílí uživatele nejrůznějšího typu, a z hospodářského hlediska, já jsem ekonom a to je mi líto, i z hospodářského eh, pohledu eh, užitnost nebo užitkovost eh, tady je poměrně pochybná, protože mus, když se vezmeme, že hlasují eh, občané, ti, kteří používají automobily, ale nákladní vozy nehlasují jako takové, tak těžce se ta akceptovatelnost získá. A je třeba tady také uvažovat o zlepšení kvality eh, přepravy nákladního zboží po silnici. Pakliže megatraky jsou prostředkem, které mohou demonstrovat, že může být silnice mnohem bezpečnější v přepravě zboží, proč ne? ale jistě vidíte velice dobře, že tato otázka je velice politická a technický aspekt pouze může upozornit na možné etapy, ale politika znamená výběr a volbu a v této volbě zůstáváme eh, prostě tam, eh, kde jsem to uvedl. Jistě o tom nemusím dále hovořit. Děkuji vám, pane profesore, i za váš čas. Jako další doktor Ellen McKinnon z Cool Logistics University. Děkuji vám mnohokrát. Celkově vzato na mě tento dokument udělal dojem. Úkol to byl jistě nelehký. Konzultantská firma odvedla velký kus práce vzhledem k dostupnosti předchozích výsledků a myslím si ovšem, že to schrnutí nebylo adekvátní, protože byli požádáni, aby se zaměřili zejména na nákladovost Eh, myslím si, že slovo Megatrax eh, je emotivní, lepší by bylo používat dlouhé nebo těžší nákladní automobily. Monster Trucks, no tak dobře, no, to asi taky ne. Ale nepožádali jsme je, jak to bude s hospodářskými eh, výhodami nebo nevýhodami těchto vozidel, jak to bude s restrukturalizací dodavatelských řetězců a hospodářskou výhodou pro společnosti, které tato vozidla budou používat. Takže eh, jednoznačně zde asi bylo zkreslení v této studii. A ta studie je poněkud negativní. Nicméně i přesto si myslím, že odvedli konzultanti dobrou práci, vybrali si ty studie, které jsou asi nejpodrobnější a nejdůslednější. Eh, mnoho z těch, které vyloučili, myslím, do této kategorie vůbec nespadá. Další kritérium, které měli, myslím, eh, zkoumat, je, kdo sponzoroval tyto studie, protože když nějaká studie byla sponzorována komisí nebo vládou, měly by mít asi větší váhu než ty sponzorované organizacemi, které jsou v podstatě lobistickými skupinami a chtějí prosadit jednu konkrétní věc nebo jeden konkrétní aspekt celé věci. Takže tato studie je skutečně komplexní vzhledem k omezením počtu stran, ale ve své recenzi zdůrazňuji několik oblastí, kde si myslím, že argumenty mohly být rozpracovány nebo posíleny. Zmíním několik z nich. Eh, hospodářský dopad. Eh, tady je prostor pro zlepšení jednoznačně. Ne nutně pouze přímé úspory, ale i nepřímé výhody pro evropské hospodářství vzhledem k restrukturalizaci produkce společnosti a jejich distribučních systémů. Další téma, kterým se mohli podrobněji zabývat, je indukovaná doprava, což je jedno z nejkontroverznějších témat 14 zde a v podstatě je naprosto závislé na hodnotách elasticity. Jak kolega vysvětlil, eh, variace zde je skutečně obrovská této oblasti se bohužel příliš spoléháme na ekonometrii a nedostatečně konzultujeme se samotným sektorem, abychom viděli, kde by společnosti tyto, tato vozidla používaly ve svých dodavatelských řetězcích a kde by měla největší dopad. Tím bychom daleko lépe pochopili, kolik dodatečné dopravy toto vygeneruje Silniční faktory vozidel je taky velice důležitý faktor. Já jsem před lety dělal studii na toto téma a vím, že je velice složité modelovat použití těchto megavozidel, pakliže se mají dostat na silnice. A ten problém je to, že vlastně nemáme vůbec žádná tvrdá data, pokud jde o e, hustotu provozu na silnicích eh, v tomto sektoru, protože tím by se ujasnilo, jakým způsobem se naplní eh, obsah vozidla, jakým způsobem eh, bude jeho hmotnost působit. Eh, celé toto téma zkrátka už bylo až příliš, příliš přeskoumáno. Pakliže chceme vyskoumat něco jiného, potřebujeme nová primární data silniční dopravy, abychom mohli modelovat nové situace. A nakonec Nákladní doprava je rozdělení do jednotlivých typů dopravních prostředků. I to je velmi závislé na té elasticitě, na té cross-elasticitě, jak vy tomu říkáte, ale eh, většina z této analýzy předpokládá, že výběr eh, způsobu dopravy je v podstatě určen relativní cenou jednotlivých eh, dopravních prostředků a v podstatě se nedocenuje hodnota kvality služeb, spolehlivosti a odolnosti těchto typů dopravních prostředků. A upřímně řečeno, evropský železniční systém je velmi efektivní, pokud jde o e, kvalitu služeb, kterou poskytuje svým zákazníkům. A postupně se zlepšuje. Pakliže liberalizujeme e, sektor velkých nákladních vozidel, e, dojde k erozi cenové konkurence evropských železnic Poskytne jim to ještě dodatečnou pobídku, aby zlepšili své služby a aby e, bojovali proti tomu cenovému efektu. Nakonec několik obecných bodů. Je důležité uvědomit si, že studie, které jsou nejpozitivnější o megatrakech, megatracích, jsou ty, které jsou založeny na skutečných zkušenostech. E, to není to koncept z divadla, prosím je potřeba podívat se na ty evropské země a zbytek světa, který má s těmito typy vozidel zkušenosti a často už po mnoho let. Neznám e, žádnou zemi, která by liberalizovala tento druh vozidel a pak je zase zakázala. Takže jednoznačně důkazů je dost, které ukazují, že tato vozidla je nutno alespoň zvážit. Myslím si, že v tuto chvíli bychom měli debatovat ne o tom, zda ta vozidla povolit nebo ne, spíše bychom měli definovat typ megatraku, který maximalizuje eh, benefity a minimalizuje náklady. Takže asi by se nenavyšovala eh, eh, vezená, vezená hmotnost, ale spíše jenom skladný prostor Měli bychom to zařídit tak, abychom nemuseli znovu investovat do celé silniční infrastruktury a přestavovat kruhové objezdy a tak dále a zajistit, že to bude typ těžkého nákladního vozidla, které umožní lépe rozprostřít eh, nákladní dopravu na různé typy dopravních prostředků. Děkuji. Jako další pan Bremeš eh, z, eh, z Transport University Leven. Já budu hovořit nizozemsky, takže si prosím ponechte slochátka. Obecně mm, se domnívám, že to, byla, že to je velmi užitečná studie, která se zabývá tím, jaké by byly dopady zavedení tohoto typu dopravy, to znamená zavedení těch těžkých nákladních automobilech a že také eh, správně pojmenovává ty problémy, ke kterým, které by s tím byly spojeny. Moje shrnutí, moje zhodnocení je velmi podobné tomu pana profesora Kinona, takže já spíše se, se zaměřím pouze na ty rozdíly. Podíváme-li se na ty efekty, eh, na eh, dopad tedy na tok dopravy, tak eh, tady je velmi těžké zobecňovat eh, výsledky, ta data, která máme k dispozici na evropskou úroveň. Je potřeba si tedy položit otázku, do jaké míry budou tyto obří kamiony využívat eh, silnice druhé nebo třetí třídy. Já předpokládám, že jejich provoz by byl omezen tedy na silnice první třídy a na dálnice. Pak je tady otázka skleníkových plynů a bezpečnosti. To jsou také velmi důležité faktory. Eh, nicméně zde odpověď eh, toho, tedy pokud jde o ten dopad, eh, závisí na tom, do jaké míry by došlo tedy ke změně rozložení nákladní dopravy mezi jednotlivé mm, typy dopravních prostředků. Pan profesor McKinnon řekl, že pokud se podíváme na mm, analýzu nákladů a přínosů tak eh, to by nám mm, pomohlo učinit si určitou představu. A já musím říct, že taková podrobná analýza mi v této zprávě chybí. Já jsem si v té studii respektive v těch eh, studiích eh, všiml toho, že eh, Spojené království je to vlastně zastoupeno dvakrát, zatímco některé jiné státy jako Německo, Francie nebo Španělsko nebyly předmětem žádné studie, která byla zahrnuta do té předkládané zprávy a tím pádem podle mě vzniká trošku zaujatý obrázek. Je to nevyvážené. Myslím, že dalším velmi užitečným nástrojem je analýza silných a slabých stránek, ale z takové analýzy eh, si nemůžeme udělat jasnou představu o eh, jaksi výhodách či nevýhodách pro společnost jako takovou. Eh, pak je tu ještě jedna možnost a to je tedy eh, to scénář, kde si státy sami pro sebe rozhodnou, zda tyto obří kamiony na své území vpustí, zda jejich provoz povolí a v případě, že ano, na eh, které komunikace. Ve směrnici je několik přeshraničních ustanovení a otázka tedy je, zda a jak tato ustanovení rozšířit. Bylo provedeno již tedy hm, hodně výzkumu, ale chybí nám empirický výzkum na se rozsáhlý, rozsáhlý výzkum, který by byl nutný k tomu, abychom si udělali jasnější představu. Děkuji. In London. Keith, five minutes, please. Eh, pan Kýs eh, z Londýna, pět minut, děkuji za slovo. Eh, dovolte, abych jen velmi stručně shrnul to své hodnocení. Já se domnívám, že tato studie, tato zpráva je dobrým přehledem provedeného výzkumu a těch kontroverzních výsledků, ale nejedná se o úplný přehled. Za druhé, eh, podrobný závěr a také výběr těch scénářů podle mého názoru plně neodráží problémy, které se eh, v té zprávě, v hlavní části této zprávy eh, rozebírají. A za třetí, pokud by tato zpráva měla být k dispozici tvůrcům politiky a koncepci, tak je potřeba, aby se tato zpráva více zabývala důvody pro to, proč ty studie, které tu byly eh, zohledněny, dochází k různým závěrům a proč je toto téma tak kontroverzní, proč tu je taková nejednoznačnost. Co by tedy tuto zprávu posílilo? Já se domnívám, že je to dobře zohledněn eh, velmi důležitý důvod mezi tou cross elasticitou a tou vnitřní elasticitou, tedy těmi dvěma elasticity, jednak vnitřně v rámci nákladní silniční dopravy a jednak napříč různými typy eh, dopravy to bude mít eh, pochopení tedy eh, této elasticity, to, jak funguje, je naprosto zásadní pro lepší představu o kilometrech na vozidlo a kilometry na vozidlo jsou zase primárním faktorem při určování těch environmentálních dopadů ve studiích, v těch výsledcích je opravdu velká nejednoznačnost také, pokud eh, jde o skleníkové plyny a další aspekty. Pokud jde o slabiny této zprávy, tak eh, bych se dovolil několik z těch nejdůležitějších zde zmínit. Za prvé dopad eh, míry nákladu. To je také velmi důležité pro to, abychom pochopili, jak se budou vyvíjet ty kilometry na vozidlo. Ehm, další rozšíření eh, těžkých nákladních automobilů a jejich eh, dopad na eh, standardní nákladní automobily. A to, jaký tedy dopad by to mělo, jaký by byl ten rozklad, jaké by bylo rozložení toho využití. Tato analýza zde také chybí. Za druhé, změny v logistice, které povedou ke změně ceny za tunu a kilometr a za eh, vozidlo a kilometr, eh, tak eh, tady to nemůžeme úplně přímo porovnávat. Existují některé studie, které se snaží toto převést na jiné typy, měřit jinak, například množství potravin, které lze převést za danou cenu Eh, důležitý je zde tedy také eh, nejen dopad eh, na dopad hospodářský, ale také dopad ekologický. Další věc, která v této zprávě chybí, je to, že zpracovávané studie musí jasně rozlišovat mezi profesionálními poskytovateli přepravy a těmi, které, kde vlastně mm, firma používá vozidla jaksi pro svou vlastní potřebu. Ehm, když se hovořilo o elasticitě, nebudu tedy dál zacházet do podrobnosti, Pokud jde o um, emise, tak tady také existují veliké rozdíly. Zpráva by měla také podrobněji zpracovávat eh, detaily, ze kterých této studie vychází, například ve studii ze Švédska za 10 eh, let nedošlo k žádné eh, změně v počtu těch dlouhých a těžkých vozidel, ale na druhou stranu za stejnou dobu došlo k velkému poklesu silniční nákladní přepravy. Takže mm, je potřeba se podívat na ta čísla trošku podrobněji. A ještě jedna věc. K tomu, abychom pochopili eh, to neschodu mezi jednotlivými zprávami, je potřeba abychom si uvědomili, že provozovatel, který eh, tedy ušetří, eh, není totéž jako celkové úspory. To znamená, pokud zohledníme také environmentální, ekologické náklady a tak dále pokud chceme minimalizovat ceny pro společnost, nikoliv náklady pro provozovatele, eh, tak se na to budeme muset podívat trošku jinak a samozřejmě ty náklady pro společnost jsou eh, tím primárním cílem. Je tedy potřeba, abychom měli stanovený jasný rámec těchto externích nákladů a změn v rozložení eh, dopravy mezi jednotlivé typy dopravních prostředků. Teprve pak budeme mít eh, údaje, které nám umožní vytvořit koncepci. A teď tedy diskusanti. Máme tady seznam poslanců, jsou tady pan Groš, Alka, druhý paní Meissner, Lichtenberger, pan Rikej, pan Ertuk, pan Benjen, pan Kop, pan Kramer. Tak. Takže uzavírám, žádné další hlášení se. Dvě minuty každý a pak budou odpovědi. Takže dvě minuty a máme tady stopky, přátelé, ano? Takže pan Groš jako první. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat za studii která u nás, u politiků, je vždy v poměru k očekáváním, která jsme měli ve výsledek odlišná a proto by každý měl asi s tím eh, výsledkem udělat co nejlepší. Ale v politickém životě občas bublá krev, eh, když eh, se jedná o subjektivní záležitosti. Chci říct, že jsme tady měli obdobné debaty často a vzpomínám si, že podle mého názoru jsme tehdy své, ve své době udělali dobrý návrh. A sice, že za prvé rozdíl od jedné země k druhé je natolik veliký, že bude obtížné eh, nalézt nějaké společné evropské pravidlo, pravidlo na evropské úrovni. A mimo jiné, eh, je třeba proskoumat eh, ekonomický aspekt této studie je třeba udělat všechny veškeré propočty. A jistě i tyto propočty budou vypadat jinak podle toho, kdo bude dělat další bod. My nebudeme mobilizovat mm, železnici tím, že budeme brzdit přepravu na jiných mm, modulech dopravy. Ale když železnice nebude investovat do přepravy a když stát bude eh, investovat více do silnice, tak se s tím musíme smířit. To je také jedna z věcí. Hm, tenkrát, když jsme eh, diskutovali o zprávě Ayali Sanders, tak jsme říkali, veřejné, veřejné finance platí infrastrukturu, bezpečnost a to je třeba vyhodnotit od země k zemi, od regionu k regionu. A myslím si, že to je přístup k objektivní diskusi do budoucnosti a proto doufám, že tvou zprávu, milý kolego, po tvé zemi, budeme v tvé zemi po tvém zvolení znovu moci diskutovat. Děkuji. Ach, ty volby. Pan Alkadroj, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za úvodní slova. Eh, mám v podstatě stejný názor jako pan Leichtfried. Na základě stejných dat tyto studie dochází k úplně rozdílným závěrům, zejména k otázce elasticity nebo chcete-li flexibility. Říká se, že pokud máte větší kamiony než menší, budete jich mít méně ale mohli byste stejně dobře říkat, že eh, vyšší konkurence v silniční dopravě přivede na silnici ještě více zboží, eh, což znamená, že to bude na úkor všech ostatních eh, dopravních prostředků a na úkor bezpečnosti, protože větší kamion znamená více objemu, větší hmotnost a to znamená, že bude daleko horší dopad nehod takovýchto vozidel. A e, říkám si, jestli kolegové, kteří toto, e, tu studii dělali, se zamýšleli nad tím, jaké budou extra náklady na nehody a případně náklady na úpravu infrastruktury, dopady pro údržbu silnic a tak dále a tak podobně. Ve finále je ta otázka v podstatě velmi jednoduchá. E, chceme mít více dopravy na silnicích, a nebo spíše chceme být i proaktivní a chceme stimulovat jiné formy dopravy, zejména tedy železnice a e, vnitřní vodní cesty. Konec konců to zdůraznil už i kolega z Francie. A tím se to propoje s Bílou knihou pro dopravu 2050, kde Evropská unie a Evropská komise zejména stanovují své ambice pro generování toho modálního posunu směrem od silnic směrem k železnicím a jiným formám dopravy, zejména při dálkové dopravě. A já bych přesně pro toto byl i sám osobně, ale tato studie jde zcela jiným směrem. Takže do jaké míry e, tato studie řeší tyto okolnosti? Děkuji. Pan Benjen za liberály. Děkuji vám. Nejprve tedy k bezpečnosti. Podle zprávy dojde k celkovému snížení respektive zlepšení bezpečnosti, snížení nehodovosti. Znamená to, že to měříte pouze podle počtu, počtu nehod nebo podle počtu úmrtí? Nebo jak to vypadá? Protože se tady říká, že, bude, že budou vážnější nehody, ale bude jich méně. Takže jak se tyto dva faktory skloubí, aby vám ukázali ten celkový obrázek? K emisím CO2 eh, studie předpokládá snížení emisí skleníkových plynů, ale jak to vypadá u toho modálního posunu, o kterém mluví ostatní? Vzhledem k tomu, že železniční doprava eh, má emise zhruba 30krát nižší než silniční doprava. Sledovali jste nebo pozorovali jste vůbec ten mod, efekt modálního posunu? A za třetí, eh, různé oblasti užívání, to zmínil kolega z Lovaně, dálnice, silnice první třídy, druhé a třetí třídy. Přece ty výsledky budou velmi odlišné, pokud Eh, tato těžká nákladní vozidla budou schválena pro určité koridory, které už mají příslušné standardy infrastruktury, než že bychom to udělali opačně a zkrátka řekli, že eh, tato vozidla budou zakázána na určitých typech silnic. A eh, podobně ve studii se hovoří o nekvantifikovatelných nákladech na upgrade infrastruktury, parkování, mosto, mostní konstrukce a tak dále, ale to opět závisí na modelu který přijmeme. Pokud eh, eh, tato těžká vozidla schválíme univerzálně, tak to bude stát hodně peněz. A naopak. A nakonec, eh, vzhledem k tomu, jak obtížné je pro členské státy získat dost peněz z daní, na stávající problémy, které řeší, pokud toto téma bude znamenat vysoké nároky na investice ze strany členských států, za jaké zhruba období budeme od nich očekávat, že ty investice také provedou? Děkuji. Paní Lichtenberger, dvě minuty. Evo, prosím. Děkuji mnohokrát. Když jsme o tom diskutovali naposledy, když jsme tady diskutovali o studiích, tak se připomínalo, pak, když se nemýlím, říká všemi členy výboru, kteří se zaobírali touto tematikou, že kromě e, provozně ekonomických propočtů tam musí být také sociálně ekonomické propočty. Pro náš výbor a teď je jasné, že to samozřejmě jinak vypadá u horských oblastí nebo na rovině a jinak, že to vypadá samozřejmě eh, v různých zemích. Ale úplně vynechat tyto faktory to považuji za naprosto nepřípostné. Pro posouzení nového modelu v dopravě je nezbytné mít nejenom provozně ekonomické, E, studie zohledňující různé zájmy, ale národohospodářské náklady. Dívali jste se na to? Vy jste se o to zmínil, že to bude znamenat problémy, ale jak to vypadá s mosty, tunely, parkovišti, objezdy, to všechno bude muset být přebudováno. V, jaké, v jakých nákladech se tam pohybujeme? Když se podívám na horské oblasti, tak si vůbec nedokážu představit, jak by se to mělo financovat. To je naprosto nemožné. Proto tato studie je extrémně, vykazuje extrémní mezery, protože pro naše rozhodování vynechala tento tak relevantní bod pro počtu národohospodářských eh, nákladů eh, i zohledněním toho, že zase nebude až tak zatížena železniční doprava, kdyby se to všechno přesunulo na ty megatraky, to všechno je tady velké téma a k tomu potřebujeme dostatek informací a ne jenom tak nějakou ledajakou výpověď. A jedna otázka tam mi tady opravdu vadila e, a něco mi přijde přímo dobrodružné. Když jsou tam tři zemi, které zavedly megatraky, se z toho udělá závěr toho, že to musí být pozitivní, protože ještě nebyly eh, odstraněny, protože tam stále ještě jezdí. A přitom vzít si tedy skutečně heslovitý výběr těchto tří zemí, to je tedy vědecké dobrodružství, musím říci. Snížení eh, splodin, k tomu jsou modely eh, propočtů i ze strany komise které samozřejmě musí hrát roli i v této otázce. A také musíme hovořit o zatížení různých dopravních os. To bych vám mohla o tom zpívat celé písně. Rikej, Dominik. Pan Rikej, Dominik, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat autorům studie a říci, ať už je studie jakákoliv, rád bych připomněl tři body Eh, jistě všichni pochopí, oč se jedná. Za prvé, veliká potíž je rozhodnout se o něčem pro celou Evropu, protože demografická, geografická a ekonomická situace v různých zemích je různá. Belgie není Švédsko, ani Zemsko není Rakousko. Za druhé, Eh, ekonomický dopad je samozřejmě pozitivní. Když dáte větší objem na prostě takový megatrak, tak samozřejmě eh, budete eh, konkurenceschopnější, že? A budete Čili to je bez diskuse, ale potom tady bylo zajímavé číslo, to jsem neznal, když se podíváme na megatruky Švédsku, kteří 80%, přepraví 80% zboží po silnicích. Když se podíváme na sociopolitický aspekt ten megatraku, užívání, no nic není jisté. Důležité je, že v každé zemi to jinak bylo by třeba přizpůsobit infrastrukturu na silnici těmto megatrakům a tak dále. A jak to vypadá s proskoumáním nehodovosti? Uh, Čtyřikrát více máme osobních úrazů a automobilových nehod u těch lehčích vozidel, takže možná, že by to snížilo nehodovost. No, závěr je tedy co? Závěr je, že evidentně tady neexistuje objektivní závěr. Mohou existovat pouze subjektivní závěry. Když se podíváte na ekonomické aktory, tak mega traky jsou možná žádoucí, ale z politického hlediska tady je zapotřebí se na to velice, velice bedlivě podívat. Děkuji, pan Ertuk, dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, kolegové a kolegyně. A, eh, nevím, jestli takovýto katalog eh, skopírovat a vložit můžeme označit za studii, ale zajímalo by mě, kdo tady v parlamentu eh, vám tuto studii zadala, podle jakých kritériích jste vybírali své odborníky. Eh, to bych prosil, abyste mi zodpověděli. A k obsahu z toho už leco zaznělo. Pan McKinnon eh, zmínil, že je málo k dispozici málo dat. To je také výsledek toho, proč o tom dnes eh, diskutujeme, proč Evropská komise k tomuto tématu selhala vypracovat hodnocení dopadu. Dále zaznělo, že je potřeba optimalizovat služby na železnici. Ano, my jsme to zkoušeli v Bílé knize, jak víte, ta bílá kniha opět moc úspěšná nebyla v tomto smyslu, takže i zde je potřeba něco přeskoumat. A nakonec v této studii už od začátku se hovoří o předpokladu, že zůstaneme v jednom druhu dopravní předpody, to znamená, přepravy, to znamená na silnicích. Ale jak víte, že eh, víte, že tento způsob dopravy neexistuje izolovaně. Máme i jiné druhy dopravy a může nastat takzvaný modální posun, to znamená přesun na jiný způsob dopravy. Jak víte, kdybychom přešli eh, ode dneš, eh, kdybychom přešli na jiné mody, tak snížíme o nějakých 25 až 30 náklady na silniční dopravu. Máme například studii z roku 2012, kterou všichni známe, ale která se ve vaší konkrétní eh, publikaci zmiňuje až úplně na konci. No nic, nakonec ještě velmi stručně k nákladům. Pouze v Německu budeme potřebovat 11 miliard euro pouze na mosty. Eh, v Rakousku to bude 5,4 miliardy. V Polsku, podle studie ministerstva, jejich studii jste také vůbec necitovali, ti jsou vůči tomuto taky velmi kritičtí. A nakonec, kolegové a kolegyně, je fakt, že eh, tento posun má znamenat, že eh, silniční doprava bude eh, levnější, ale to bude znamenat, že všechno bude dražší, protože všechno, co se přepravuje na jiných modech dopravy, bude samozřejmě za víc peněz. Nakonec, pane předsedo, pokud se má na tyto megatraky a e, gigatraky, nebo jak tomu chcete říkat, skutečně, skutečně přestoupit, tak s tím zlikvidujete střední třídu podniků v této oblasti, protože středně velké podniky si to nebudou moci dovolit, ty vozidla. Pouze, malé, pouze velmi velké podniky si je budou moci koupit, malé a střední podniky tím zlikvidujete. Takže prosím, abychom tuto studii odeslali tam, odkud přišla, aby byla přepracována a předložena znovu. Děkuji vám. Děkuji, pán Koch, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat eh, za studii Eh, tak eh, hold, někteří kolegové, kterým se nelíbí výsledek, reagovali podrážděně, ale abych rád navázal na to, co řekl pan McKinnon. O čem vlastně hovoříme? Dlouhý nákladák není stejný jako dlouhý nákladák. Hovoříme o, 40, o 60 tunách nebo o 40 tunách. Když se hovoří o 60 tunách, eh, tak odpadá všechno to, eh, co, znam, co by znamenalo zatěžování mostů, tunů a tak dále, kdyby tam zůstalo jenom 40 tun. No, o jakém vozidle tedy vlastně mluvíme tady? A pak se dostávám k modelu vozidla. Já eh, nechci mít prodloužené auto, ale nový model s asistenčními systémy, které mají systém nouzového brždění, které mají kamera, kamery, aby mohly osvětlit okolí, aby prostě nebyli přetěžováni, aby prostě měli signál start, stop při příliš velkém nákladu, což do posud auta nemají. A proto by odpadla celá řada argumentů proti. Ale podívejte se na studii, vyhotovené na Technické univerzitě v Erfurtu ke kombinovanému způsobu dopravy mezi silnicí a železnicí dlouhý nákladák a železnice. Možná, že byste, pane Lechtfriede, potom dospěl k jinému výsledku. No, myslím si, že to by stačilo. Já jsem spíše pro tato vozidla, samozřejmě za zohlednění zásady subsidiarity. Děkuji vám. Mr. Kramer, two minutes, Michael. Eh, pan Kramer, dvě minuty. Jediná pozitivní věc na studii nejsou výpovědi, studie si vůbec nejsou zajedno. Ani u zatížení os, ani u emisí, ani u nákladů, u ničeho. Nezávisle na tom, odkud přichází, vám se líbí, mně se nelíbí, protože k tomu máme také svůj postoj. A proto nám tato studie rozhodně nepomůže dál. Je tady obrovský deficit, vůbec se nezmiňuje o tom, že tyto monster traky se uh, hodí pouze eh, pro eh, dlouhé trasy, ale ty jsou v Evropě jenom 16%. A kdo se myslí, že se oslabí železnice proto, aby se pak animovala k tomu, že má něco nového udělat, tak to je tedy skutečně nepoznání reality. Eh, eh, tady je ukázáno, jak, je, jak bychom měli, když se podíváme na srovnání infrastruktury, samozřejmě mezi Švédským a Finskem. Země, které celá desetiletí už se orientovaly na tento způsob dopravy, ty nepotřebují žádnou změnu infrastruktury, ale my ji potřebujeme, protože pro nás je to něco nového a v Německu to vypadá tak, že v Leverkusenu se Eh, zablokoval most přes Rýn, eh, eh, protože nemáme peníze pro sanaci a teď chceme přijít s tím, že chceme mít ještě těžší vozidla, no kolik mostů bychom měli ještě obnovit, peníze proto vůbec nemáme, to je šílené. Náklady už tady zazněly v tomto ohledu a v tomto směru to skutečně nemůže vůbec jít. A co mi chybí? Existuje studie ve Spojených státech amerických, že 50 bylo ze železnice přiloženo na silnici. To je proti veškerým cílům Evropské unie a víme, že 55 dlouhých tras v Evropě jsou jenom z 54 eh, využívány. A prostě tady to vůbec není v souladu s realitou. Nelze tady používat jenom matematiku, ale zdravý rozum. A poslední bod. Samozřejmě je třeba změnit infrastrukturu. Ne každý most, to je pravda, ale všechny kruhové objezdy, zatáčky a to všechno stojí peníze. I to, co řekl pan Ertuk. Pro některé velké podniky by to byla privatizace zisků a socializace ztrát a proto jsme proti tomu, my potřebujeme jiná řešení. Thank you, Michael. Děkuji, Michael. Eh, dovolte ještě dvě minuty pro předsedu Myslím, že jedna z věcí, která z této diskuzi jasně vyplývá, podobně jako z té zprávy, je, že je to příliš velké zaměření na um, ekonomiku dopravy v podstatě je to ten pohled, pokud snížíme cenu silniční dopravy, tak eh, to bude představovat stimulaci pro železniční dopravu, aby eh, nabídla lepší služby a tak dále. Domnívám se, že to vůbec není realistické my si v tomto výboru snažíme stanovit priority pro další rozvoj železniční přepravy a podle mého názoru, pokud se přikloníme k těmto obřím kamionům, eh, ať už se jim tedy říká jakkoliv, tak eh, v podstatě eh, křivíme ten trh v neprospěch železniční dopravy. Je pravda to, co se říká o železnici. Železnice se nechtějí měnit a tak dále a s tím souhlasím. Domnívám se, že železnice opravdu musí změnit svůj styl myšlení. Nicméně pokud se vydáme touto cestou, tak tím vlastně zahubíme železniční nákladní dopravu eh, již navždy. Já se nejvíce obávám toho, Eh, ne tedy toho, že nám na silnice vyrazí auto této eh, velikosti. Můj, já se nejvíce obávám to, eh, že to je jen špička ledovce, že teď to bude 60-tonový kamion a za nějakou dobu to bude 80-tonový kamion. A já nějak se nejsem jistý, proč bychom vlastně měli tu velikost těchto automobilů zvyš, zvyšovat. Proč se toto vlastně eh, prosazuje, tato myšlenka obřích kamionů? Prosazuje se proto, že se snižuje Eh, cena eh, silniční nákladní dopravy. Já souhlasím s paní Lichtenbergovou, že bychom neměli zapomínat také na sociální eh, dopady a důsledky. A ty, na ty nesmíme zapomínat, nesmíme je upozadovat, protože je tady ten argument levnější silniční dopravy. Takže já bych nejprve dal slovo Jamesovi, aby zodpověděl, reagoval na tyto otázky a komentáře a pak dám také slovo uh, Eh, jednotlivým recenzentům. Takže čím si máte pět eh, slovo a potom dvě minuty eh, jednotlivým recenzentům. Samozřejmě nemáte povinnost, nicméně máme tady demokracii, takže máte pět minut. Děkuji. Samozřejmě to zaznělo poměrně široká paleta názorů. Já se pokusím zodpovědět na některé ty konkrétní otázky. Takže zaznělo to otázka, jak se měří bezpečnost. Je to eh, otázka čistě menšího počtu smrtelných nehod. Ne, ve eh, zprávě jsme mm, to měřili tedy formou ekonomických dopadů, to znamená eh, ekonomických dopadů spojených s nehodami a smrtelnými nehodami. Takže to je trošku komplikovanější výpočet než ten jednoduchý počet nehod. Eh, proč jsme došli k závěru, že by to bylo tedy eh, výhodné pro bezpečnost? Eh, ten, to je dáno tedy tím, že by na silnicích bylo míně, méně vozidel a tím pádem by se ta bezpečnost měla zvěši, zvýšit. Možná by to mohlo být trošku více nehod, ale v podstatě by se neměly stávat tak často. Dále to byla otázka, kdo bude platit za zlepšení té infrastruktury, zvlášť v současné ekonomické situaci, kdy vlády nemají eh, peníze. Existuje celá řada mechanismů, pokud bychom na toto chtěli přistoupit ve Švédsku. Eh, to eh, například řešili zvýšenou silniční daní. V těch nizozemských testech vycházeli z předpokladu, že se to pokryje, že, že tedy stát zaplatí pouze ta lepší, ta větší parkovací místa a jinak si to budou muset vlastně ti provozovatele, ti, kdo mm, provozují tyto automobily, v podstatě zaplatit sami. Eh, proč jsme se, další tady otázka, proč jsme se nezaměřili na eh, veřejné náklady a proč jsme se tolik zaměřovali na ekonomiku mm, a na náklady silniční dopravy. Naše studie se snažila zohlednit eh, všechno, Samozřejmě, pokud eh, provádíme ekonomickou analýzu, nemůžeme zohlednit pouze soukromé náklady a výhody, ale nemůžeme nezohlednit ty veřejné v té zprávě, myslím, celkem jasně říkáme, že v eh, těch jednotlivých zprávách, které jsme zpracovávali, je velká míra nejistoty a vlastně nedochází se tam k žádnému jednoznačnému závěru. Vycházíme z údajů, které uh, Eh, jsou k dispozici. Bohužel situace je taková, že ty údaje jsou opravdu spíše ze severních států. Eh, je otázka, zda se zaměřit na teoretické příklady či praktické příklady. A praktické příklady bohužel jsou opravdu pouze z té severní eh, Evropy. Já plně souhlasím s tím, že je potřeba provést pořádnou studii posouzení dopadu, že nestačí ty údaje, které máme v současné době k dispozici. Já s tím plně eh, souhlasím. My jsme se v té zprávě snažili být maximálně neutrální. Eh, chtěl bych eh, se tedy bránit proti tomu nařčení, že jsme tu zprávu zpracovali tak, že je vlastně nevyvážená. Nevím, jestli to zazněly ještě nějaké další konkrétní otázky. Většinou to byly spíše reakce a komentáře. Eh, společenský aspekt, sociální dopady. Eh, Podíváme-li se například na emise skleníkových plnin, tam samozřejmě se můžeme pokusit o nějaké zhodnocení, ale toto není exaktní věda. Někdo tady navrhl, že pokud dojde tedy k nějakému přesunu od železnic směrem k silniční dopravě, dojde nutně ke zvýšení emisí. V té zprávě my říkáme, že se domníváme, že by došlo ke snížení eh, protože ty obří kamiony mají nižší emise než standardní kamiony, ale samozřejmě to záleží na tom, eh, jaké rozložení té přepravy tu vlastně bude mezi železnicí a, a silnicí. Bohužel tlumočníci neslyší eh, to, co se říká v sále bez mikrofonu. Takže myslím, že se skončím. Děkuji a teď dám pár minut každému z našich eh, recenzentů. Pane eh, Kozit, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsme tady v situaci, kdy třeba uh, zapomenout na schizofrenii toho i onoho. Co jsme dělali ve Francii, když navýšíme rychlost provozu na silnicích, tak, je fenom- tak tady máme gigantické navýšení dodatečné umrtnosti. A důležité je, že vláda rozhodně nepůjde tou cestou zvyšování rychlosti na silnici. Otázka silniční eh, dopravy a přepravování nákladů Máme tady dva názory. Jedni hájí přepravu zboží na silnici, jedni na železnici. Někteří říkají, říkají, že eh, přeprava zboží po železnici je příliš skromná, je skromná, eh, protože zboží eh, přepravované na silnici jde rychleji a že by se také objem tohoto zboží mělo zvyšovat pro silnici. A to je proto, že já jsem pro silnici ale s vynikajícím systémem vybírání mítného tak, jak to mají v Německu a doufám, že se to zavede i ve Francii. A ty kamery, které se, se kterými se počítat pro megatraky, které umožní řidičům vidět, co se děje na stranách, a tak dále. Eh, to by jistě posloužilo eh, produktivitě, to znamená, že by to znamenalo větší bezpečnost a větší efektivitu. A já se domnívám, že sem je třeba hledět více než eh, jiné aspekty. Je třeba hledět na bezpečnost nákladních vozidel na silnici, která mohou být mnohem zlepšená, jako je to v USA nebo v Chile, kde se kontroluje váha nákladáku přímo na silnici. E, Myslím si, že to je něco, co potřebujeme a já to říkám proto, že já jsem pro přepravu zboží na silnici. Profesor McKinnon. Děkuji, profesor McKinnon. Já se musím položit otázku. Eh, je tu celá řada společností, eh, pro Eh, které eh, zkrátka tolik možností neexistuje. Pro, ne všechny společnosti mohou využívat železnice, protože mm, kvůli regionu, ve kterém působí, kvůli zboží, eh, se kterým pracují a tak dále. Takže to, ten argument silnice nebo železnice zkrátka nelze uplatnit eh, všude. Eh, pokud eh, máme třeba náklady, který se převáží v malém množství a tak dále, tak pokud se podíváme na to, co omezuje silniční dopravu, tak je to v podstatě objem. Společnosti potřebují spíše více prostoru než více váhy. Eh, ty studie, které se tímto zabývají, zohledňují různé typy vozidel, ale eh, bohužel eh, se tu příliš soustředíme na 25,5 metru a 60 tun. Nicméně ten, ehm, tady ten není nutné, že bude že vlastně dojde ke zvýšení váhy těch vozidel. Je spíš potřeba převážet větší objemy. Ehm, to znamená, že nutně nebude také potřeba upravovat infrastrukturu, protože tato vozidla mají tuto teoretickou nosnost 60 tun, ale možná to nebude nutné. Kromě toho můžeme použít telematiku k tomu, abychom sledovali pohyb těchto eh, vozidel. Eh, jasně by se jim určilo, na které komunikace mohou, na které mají přístup a tím pádem by se omezil jejich přístup tam, kde ta infrastruktura není přizpůsobena. Myslím, že se nesmíme omezovat na přemýšlení mezi silnicí a železnicí, protože to zkrátka není úplný obrázek. Děkuji, pan Bremenš. zou als eh, opmerking nog willen eh, meegeven dat... Um... No, já bych eh, řekl obecně, že tady je jenom malá šance pro to, že krátkodobě stoupne poptávka, po, nebo pardon, poklesne poptávka po dobrých dopravních službách. A e, všechny moduly se budou pokoušet zlepšit své podmínky. To platí pro lodě, pro vlaky i pro silnice. Existují eh, různé možnosti na silnici, na nitrostátní přepravě po lodích i na železnicích. To vše musí být eh, uspůsobeno tomu, aby se uspokojila potřeba rostoucí poptávky. Děkuji a jako poslední pan Boken. Thank you, Chair. Um, three brief points. First... Děkuji vám, pane předsedo. Tři stručné poznámky. Já jsem také ekonom dopravy, ale e, zároveň se snažím být také inteligentním lajkem a vím, že silniční doprava má velmi vysoké externí náklady, takže když snížíme interní náklady pro operátory, dostaneme více a znamená, že sociální náklady se asi také zvednou. To je klíčová věc, která tady zazněla a je potřeba na ní pamatovat i při rozhodování na toto téma. Druhá věc, kterou chci zmínit, je velikost a hmotnost. Víme, že máme nedostatek dat o těchto dvou veličinách, ale je zde určitý problém. Já tomu říkám houpačkový efekt, protože když navrhnete dokonalé vozidlo vzhledem k objemu pro některé operátory, tak podle definice bude nesprávné pro jiné operátory vzhledem k hmotnostním omezením. Takže neustále bude někdo říkat, změňte to tak, aby se to hodilo mně. To je takový konstantní tlak z obou stran a to je potřeba si uvědomit a nějakým způsobem se s tím vypořádat. Nejlépe na základě důkazů. A nakonec, třetí bod, o tom se moc nemluví, ale je to eh, v Evropě velmi oblíbené a to je cena, když řešíme takovéto velmi složité věci. Pokud eh, chceme snížit interní náklady pro operátory, tak pak, když si to promítneme zpět, například prostřednictvím eh, platby za ujetý kilometr, což se stává stále populárnější metodou inkasa v Evropě, tak bychom to měli i v těch všech studiích zmínit. A to je jedno z dalších vynechávek, která je v mém hodnocení. Tyto faktory je potřeba pochopit a zohlednit, pakliže chceme mít efektivní rozhodovací proces. Děkuji vám. Pan zpravodaj, na závěr z vašeho úhlu pohledu. Děkuji vám, pane předsedo. Byla to velmi zajímavá debata. A teď budu hovořit anglicky, protože už budu hovořit velmi jednoduše. A eh, rád bych se omluvil za svá drsná slova na začátku, ale z hlediska obsahu se jich musím přidržet. Bylo zajímavé vyslechnout si různé body pohledu eh, od odborníků, které z papíru člověk nevidí. A eh, upřímně si myslím, že nejsme ani o krok dál, než jsme byli předtím. A to je škoda. U této studie je možné v podstatě cokoliv. Nemáme zde žádné papírové dokumenty, na, kterých, na základě kterých bychom mohli začít rozhodovat. A to je něco, co budeme muset probrat na výboru. Já bych si byl přál, aby byla vznikla studie dopadů ze strany komise, upřímně říkám. Nicméně eh, komise to tak trošku uspěchala a neudělala toto. S tím se musíme vypořádat. Pánové, děkuji vám mnohokrát. Eh, bylo velmi zajímavé si vás vyslechnout, zejména v rámci diskuse a uvidíme, jak s tímto zajímavým tématem budeme nakládat dále. Děkuji vám, pane zpravodaji. A dovolte mi, abych eh, si odtušil vaše díky eh, panu Stýrovi ze Stýr Davis Gleave za to, že nám studii představil, všem čtyřem skrutátorům, panu Krozetovi, McKinnonovi, Bremešovi a Buchanovi, za jejich příspěvky do této diskuse. E, vím, že to byla velmi stručná, velmi ostrá debata, ale myslím si, že nám prospěla. Na závěr mi dovolte jednu větu. Já stále nejsem e, přesvědčen, proč potřebujeme delší kamiony, když ty stávající kamiony už e, jaksi přivedly k dokonalosti přepravovat všechno v jedné dlouhé koloně na našich krásných dálnicích. Já bych byl možná myslel, že by bylo lepší eh, pracovat na logistice, aby se ty stávající kamiony naplnily, ne na tom, že se budou zvětšovat. Ale eh, to je jenom taková mm, eh, věta tonoucího chytajícího se stébla. Děkujeme vám za veškerou pomoc, kterou jste nám s tímto tématem poskytli. Je to velmi emotivní věc, jak jste viděli tady ze strany poslanců tohoto tohoto výboru, leží jim to na srdci a to je asi takto nejdiplomatičtější, jak to mohu pojmenovat. Děkujeme vám za vaše informace, díky a nashledanou. Kolegové, dvě minuty, nechť odejdou ti, kteří chtějí odejít a pak půjdeme na kulatý stůl o turistice pro všechny. when, when were you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 Okay, can we get started again? Carlo, where our, uh, our, our experts can come down here, I think. Takže dámy a pánové, začneme. Prosím naše experty, aby přišli sem k nám a pustíme se do práce. Poprosím, prosím vás, ty z vás, kteří nechtějí zůstat na tady uh, kulatý stůl o cestovním ruchu, abyste šli ven. Kdo tu naopak chcete být, pojďte sem a posaďte se a od experty prosím tady po mé levici, ať se můžeme pustit do práce. So the next point on the... Další bod na pořadu jednání je tedy kulatý stůl na téma cestovní ruch pro všechny v rámci naší, naší eh, pracovní skupiny k cestovnímu ruchu. Téma, o kterém budeme hovořit dnes, jsou hlavní výzvy pro politiku cestovního ruchu v Evropě, to znamená dostupnost a sezónnost cestovního ruchu. Je zde Karlo Fidanza, eh, takový, aby se tak řeklo, předseda Eh, kulatého stolu pro cestovní ruch v rámci našeho výboru. Karlo za chviličku to stručně uvede, ale máme tady každopádně pět expertů, kteří zastupují různé organizace aktivní v oblasti dostupnosti a sezónnosti. Je tu Roberto Vitali, eh, italské organizace Village for All, paní Ann Hermans, členka rady Age Platform Europe, pan Dani Silva, projektový koordinátor eh, ISTO v Bruselu, Paolo Bonini, prezident eh, Next Tour z Bruselu a Eduardo Santander, eh, výkonný ředitel ETC, Evropského výboru pro dopravu, pro cestování. Eh, pak zde také máme zástupce komise, eh, je to paní Turini a paní eh, Carrera z DG Enterprise, zodpovědné za cestovní ruch. Tak a jdeme na to. Poprosím Karla o pětiminutový úvod a pak každý odborník, každý expert pět minut a potom diskuse s poslanci. Karlo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a vítám zde všechny na dnešní schůzce. Pracovní skupina k cestovnímu ruchu ve výboru TRAN byla zahájena přípravnými dokumenty, přičemž myšlenkou bylo, že tyto kulaté stoly by proběhly k tomu, čemu říkáme prioritní témata pro Evropskou strategii pro cestovní ruch, jak ji definuje komise ve svém komuniké staré několik měsíců. Máme pak zprávu z vlastní iniciativy Evropského parlamentu, která byla přijata v plénu eh, v říjnu 2011. V rámci tohoto jsme identifikovali určité priority a dnes se díváme na první z nich. Jsou to dvě témata, která jsou úzce propojena, to znamená sezónnost a přístupnost v cestovním ruchu, takže cestovní ruch pro všechny. Sezónnost je v podstatě takové nouzové řešení, aby se tak řeklo, pro evropský cestovní ruch. E, v našich oficiálních delegacích se setkáváme s operátory, kteří jsou nespokojeni s tím, jak je obtížné, aby konkurenceschopné společnosti pracovali na základě dvou nebo tří měsíců za rok, kdy mají skutečně plno práce, za, v závislosti samozřejmě na tom, jaké turistické vyžití nabízejí. Takže eh, rozšíření eh, turistické sezóny je prioritou pro všechny operátory v sektoru. A několikrát už jsme zdůraznili, eh, jaké reakce, jaké odpovědi těmto operátorům dáváme. Pak je zde tady zhruba 80 milionů handicapovaných Evropanů a občanů se speciálními potřebami, například eh, lidé s dietetickými problémy nebo rodiny s dětmi, eh, osoby, které mají zvláštní nároky, když cestují nebo jedou někam na dovolenou, chcete-li, tak zde jde o to, že tedy celkem máme zde obrovské množství potenciálních turistů, a lidí, kterým musíme nějak odpovědět, kterým musíme nějak umožnit, aby cestovali se všemi právy, která mají ostatní cestovatelé. Jednoznačně by to mělo obrovský hospodářský dopad, na, pozitivní dopad na e, ty společnosti, o kterých jsem mluvil. Hovoříme-li o cestovním ruchu, hovoříme o přístupnosti. A myslíme si, že by bychom takto mohli trošičku ulehčit tomu problému sezónnosti, které, který jsem už nastínil. A proto jsme zorganizovali dnešní kulatý stůl. Doufám, že příspěvky, které zde zazní ze strany zúčastněných aktérů, nám eh, umožní zamyslet se nad těmito tématy, která poté budeme moci náležitě reflektovat v doporučeních eh, Evropskému parlamentu. O přístupnosti v cestovním ruchu se už snažíme eh, uvažovat dlouho, něco se s tím snažíme dělat, už je to, letos už je to třetí rok, zajišťujeme různé přípravné aktivity, pro které se snažíme dostat specifickou rozpočtovou položku, to znamená peníze, která, které by komise utrácela za projekty, které jsou navrženy tak, aby pomáhali eh, zlepšit přístupnost cestovního ruchu a cestovních lokalit napříč Evropou. Chceme, aby tato iniciativa samozřejmě pokračovala i do budoucna. Jsem si jist, že debata z dnešního odpoledne nám v tomto bude prospěšná. Děkuji. Začneme tedy panem Robertem Vitalim, eh, předsedou organizace Village for All. Pane Vitali, máte pět minut. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo membri della Commissione che hanno Děkuji všem členům výboru za, za zorganizování našeho dnešního zasedání. Mohu být velice stručný. Village for All je organizace, která chce budovat turistiku přístupnou všem, dostupnou všem. Máme projekt, který je podporován italským ministerstvem pro cestovní ruch, INITem a Fight for Camping, což je organizace nabizitelů kempingových míst. jsme asociovaní členové UNVTO, patříme ke School International, což je Mezinárodní škola pro management v oblasti cestovního ruchu a patříme, patříme také, jsme členi Evropské sítě pro turistiku. Ana Gracie Laura a ředitel Ross mě požádali, abych eh, vám předal jejich pozdravy. Naším úkolem je poskytovat možnosti rekreace pro všechny. Vytvořit inkluzi nejenom pro lidi s postižením, a nejbrž ku příkladu také pro rodiny s mnoha dětmi, nebo pro osoby mající různé problémy s mobilitou nebo se vnímáním, protože si přejeme, aby všichni tito lidé mohli ehm, využívat turistiky. Eh, Village for All, naše organizace se snaží zhromažďovat a rozšiřovat informace sloužící potřebám těchto zákazníků. Ještě nemáme eh, žádnou legitimaci dostupnosti, protože něco takového ještě neexistuje. Ehm, klienti mají nejrůznější přání a také nejrůznější potřeby. Na každý pád se jedná o to zlepšit dostupnost a vytvořit pohostinnost pro všechny. To je samozřejmě otázka nejenom prostorové dostupnosti, znamená to také, že bude panovat ochota zohledňovat specifické požadavky klientů. Lze vytvořit celou eh, seznam celý, všech možných zlepšení, a o to usilujeme v rámci naší práce. Náš pokrok se rok po roce proskoumává, evoluje. V současné době působíme v Itálii, v Chorvatsku, záhy budeme pracovat také v zemích Beneluxu, Velké Británii, Brazílii a také v Německu. Náš eh, pro náš pracovní systém jsme vytvořili aplikaci VA4 Insight. Pokoušíme se vytvářet informace nebo přinášet informace o nejrůznějších kategoriích postižení. Prostřednictvím této metody chceme vybudovat databanku, která eh, by mimo jakoukoliv legislativu měla slučovat potřeby občanů s postižením a poskytovat jim volbu. To samozřejmě znamená, že je třeba připojit se k určitým základním hodnotám a základním právům lidí. Máme samozřejmě etický kodex a jsme také na Veletru Vicenza v regionu Veneto. Tam působíme jako poradní organizace, to je jediné výstaviště, kde se koná evropský dostupný turismus, evropská dostupná turistika a jak říkám, tady působíme nejen v Itálii, v celé Evropě. Děkujeme, pane kolego. Další paní Ann Hermans, členka Rady H Platform Europe. Máte pět minut, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, výboru TRAN, vážení administrátoři, vážení hosté. Velmi ráda se účastním dnešní akce. Dovolte mi zmínit několik věcí z vlastních zkušeností. Eh, jsem z organizace Age Platform Europe, což je zastřešující organizace, respektive platforma celé řady organizací zastupující osoby eh, dříve narozené, Vidíte to také v textu, který jsem vám poskytla do podkladu. Řešíme, jak lze optimalizovat cestovní ruch pro starší osoby a jakou roli zde přitom může hrát Evropa. Podle toho byla připravena také má prezentace. Dovolte mi zmínit jenom takový stručný souhrn. Za prvé, myslím si, že celosvětově vidíme, že nám populace stárne. A většina organizací eh, v cestovním ruchu se zaměřuje na to, čemu se říká eh, mladší část starší populace, to znamená eh, takzvaní mladí staří, ti, kteří jsou staří, ale těší se ještě dobrému zdraví a mohou se tedy podílet na cestovním ruchu a dokážou si cestování náležitě užít. Často cestují, eh, často si eh, často si vybírají skupinové zájezdy a méně často při cestování sportují. Důležitá věc pro seniory je také sport doma. To znamená určité sportovní výlety, sportovní vyžití. Cestovní ruch eh, se pouze netýká politiky EU, je to otázka různých úrovní eh, politiky. A co to znamená? Eh, znamená to, že cestovní ruch mohou podporovat i vlády v národních členských státech. Ne pouze na úrovni Evropské unie, ale i jiné orgány, které se mohou angažovat v tom, čemu říkáme age-friendly EU, to znamená Evropská unie otevřená seniorům. Eh, přístupnost je přitom klíčovým slovem. Je zde několik konkrétních trendů a potřeb u seniorů e, cestujících, které vnímáme. E, wellness, zdraví a například e, různé zdravotní pobyty a nebo to, čemu se říká holidays for all, to znamená dovolená pro všechny. To vše můžeme klasifikovat jako přístupný druh cestovního roku, protože konec konců na volno, na dovolenou má právo každý. Co si slibujeme? Doufáme, že Evropská unie bude pečlivě sledovat otázku nediskriminace a umožní všem, aby uplatňovali toto právo a také ho využijí, toto právo na volný čas, na dovolenou. Eh, specificky řečeno, vidíme zde trend, a konec konců ho potvrdilo i několik dalších organizací, že se zavádí věci jako věkový limit eh, pro poskytnutí pojištění. Jinými slovy, když jste starší než věk X, nedostanete pojistku. A to jsou věci, které je potřeba pečlivě sledovat. Je potřeba zajistit, že když se rozhoduje na úrovni politiky, eh, budou účastní tohoto rozhodování i uživatelé služeb a eh, různé zangažované a eh, příslušné strany do tohoto, do tohoto procesu. Nesmíme zapomínat na seniory. Doufám také, že se podaří tuto politiku zefektivnit aniž bychom na seniory zapomínali v rámci tohoto procesu. Nezapomínejme, že Evropa je destinací číslo jedna v cestovním eh, eh, ruchu a Evropa je zároveň také eh, destinací číslo jedna pro seniory. Děkuji jako další Dani Silva, projektový koordinátor ISTO. Pane Silvo, pět minut. Thank you. Thank you once again. Děkuji ještě jednou za pozvání na dnešní schůzku. Já Zastupuji ISTU, což je eh, Mezinárodní organizace sociální turistiky. Eh, naším principem je eh, přístupnost pro všechny, pokud jde o cestovní ruch a aktivity ve volném čase. Existujeme již pět let a naším cílem je nejen vytvářet iniciativy, eh, které umožní přístup všem k těmto volnočasovým aktivitám, ale také eh, jak si vybudovat eh, sektor, který se bude zaměřovat na zajišťování cestovního ruchu pro všechny segmenty a skupiny obyvatel. Jedním z našich, jednou z věcí, kterou děláme, je, že se snažíme zvyšovat povědomí, informovat, eh, zajišťovat tedy osvětu a také eh, napomáhat eh, zajišťovat dovolené pro všechny. V posledních, poslední dobou, především tedy v posledních měsících, spolupracujeme s DJ Enterprise Evropské komise a spustili jsme iniciativu Calypso. I Calypso je jakýmsi mostem mezi politickou stranou ISTO a tou spíše praktickou stránkou. Vytipovali jsme, či zjistili jsme tedy, že cestovní roh jako takový eh, z velké eh, části závisí na soukromém sektoru a cílem Ekalypso je eh, splížit tuto eh, část soukromého sektoru eh, s určitými segmenty obyvatelstva, jakož, to jsou, jako jsou tedy eh, mladí lidé, lidé s postižením, starší lidé a mm, lidé jaksi ze sociálně znevýhodnění. Ekalypso se snaží nabídnout kanál, který poskytne informace pro uživatele i pro poskytovatele služeb a který eh, umožní lepší přístup tedy k těmto službám. Poskytovatelé například pomocí tohoto kanálu mohou e, nějakým způsobem propagovat eh, svoje aktivity určené pro tyto konkrétní segmenty obyvatelstva. Proč se domníváme, že je důležité vytvořit tento most? E, vychází to z takzvaného evropského konceptu eh, sociální turistiky. Tato sociální turistika byla v minulosti zjištěna eh, jak se v různých eh, členských státech a my se teď pomocí Ekalypso snažíme tento koncept pojmout holisticky. V, našich, v naší činnosti jsme tedy zjistili, že jednotlivé státy v EU podstatě již mají určité iniciativy nebo aktivity, které jsou v souladu s naší etickou chartou. Je v tuto chvíli tedy důležité, abychom se společně tedy shodli na těchto principech a my se domníváme, že Ekalypso právě nabízí platformu pro tento koncept, eh, že tedy cestování není jen o dovolených, ale že je to také prostředek, způsob, jak poznat eh, něco nového, kulturně se obohatit. My eh, tedy v tuto chvíli nabízíme tyto produkty na neziskové pázy, tak abychom podpořili tento sektor, ale také zároveň jej spojili s těmi cílovými skupinami, na které se zaměřujeme. Eh, další eh, věc, která se týká jak eh, ICO, tak Eclipso, je tedy to, že my jako mezinárodní organizace věříme v koncept evropského trhu. Zjistili jsme, že činnost eh, v rámci té sociální turistiky, toho sociálního cestovního ruchu jsou eh, pravidla vnitrostátní. Ve členských státech existují organizace, které nabízí služby sociální turistiky, eh, či, pardon, sociálního cestovního ruchu, ruchu, ale tyto služby se nabízejí pouze na národní úrovni. A v dnešní době existuje zájem mm, nejen tedy naše, ale ze strany celé řady dalších zúčastněných stran um, v rámci sociálního cestovního ruchu, je tedy to, aby se tyto služby poskytovaly i mezinárodně. Děkuji. Jako další je pan Paolo Bonini, prezident Nextur. Pane eh, Bonini, máte pět minut. Děkuji vám za tu příležitost, která mi byla poskytnuta představit zde naši organizaci Nextur. Je síť, která jinak než tomu bývá, není založena na jednom jediném projektu. To znamená, síť není prodloužením nějakého konkrétního projektu, který byl někým financován, nýbrž je to uh, síť propojující nejrůznější turistické oblasti. V současné době předsedá region Toskána, ale máme tady taky Katalánsko a další regiony. Paku a tak dále. Celkem 27 či 28 regionů máme zastoupeno, kromě toho máme další dvě velké skupiny v síti, čili zástupce zájmu zaměstnanců, zaměstnovatelů, nejrůznější ekologické organizace a univerzity. Máme propojení ke 30 univerzitám, členství v naší síti je dobrovolné členové platí svůj roční příspěvek. Je to síť, která má také politické aktivity a je založena na trvalé udržitelnosti. Trvalé udržitelnosti pochopitelně v nejširším slova smyslu. Jedná se o to, aby se optimálně používaly zdroje v jedné oblasti, aby nebyly příliš vy obtěžovány, aby každá region měla svou budoucnost. Domníváme se, že propojení obou těchto témat musí vést k poznatku, že bychom neměli se domnívat, že přístupná turistika je turistika pouze pro určité společenské skupiny, sociální vrstvy, níbrž, je to způsob turistiky, který by měl být podporován v konkurenci se sezoností. Eh, v naší síti Nextur jsou obsaženy nejrůznější prvky. Prvním důležitým prvkem je sociální dialog. E je třeba eh, sloučit zájmy, eh, sloučit zájmy všech občanů, co si občané přejí. Slučujeme nejrůznější témata, například otázku od ochrany životního prostředí, odstraňování likvidace, recyklace odpadu a kvalita života obyvatel v tom kterém regionu. Na základě toho jsme rozvinuli nejrůznější záležitosti, k tomu se ještě vrátím a máme různé indikátory vypracovány. Nextur se opírá o sdělení 332 z června 2010 a Nextur reaguje na toto sdělení a pokouší se hledat indikatory a modely pro nejrůznější cílové oblasti právě z aspektu trvalé udržitelnosti. Ehm, a také určitému zmírnění sezónnosti, aby se tedy turismus nesoustředil jenom na několik malých měsíců. To by samozřejmě také ovlivnilo kvalitu života dotyčných obyvatel v dotyčném regionu a znamenalo by to sníži a snížení sezónního charakteru by turismus otevřelo pro celou řadu lidí a to je právě také velice významný faktor. Jsou tu zastoupeny některé regiony, Některé regiony spolupracují na konkrétních projektech ke snížení sezónního charakteru turistiky roky, jiné pracují v oblasti obecné dostupnosti. Pak, když byste si to přáli, můžeme vám dodat konkrétní příklady, protože to všechno jsou témata, u nichž lze nalézt dobré příklady. A jsou to témata, kde je jistě důležité politické rozhodování, aby dobré myšlenky mohly být zrealizovány. O to nám jde. Thank you. Děkuji vám. Pan Eduardo Santander, výkonný ředitel ETC, máte pět minut. Děkuji vám, pane předsedo. Pro ty, kteří neznají ETC, Evropská komise pro cestovní ruch, je to zastřešující organizace národních organizací tohoto druhu. Podporujeme cestování do zámořských cílů na Severní Ameriku, na, již, na jihoamerický kontinent a další. Je jasné, že Evropa je stále destinací číslo jedna 534 milionů zahraničních turistů k nám přijelo v roce 2012 a máme tak 52% podíl na trhu. V první polovině roku 2013 se ukázalo, že evropský cestovní ruch je velmi rezilientní přes eh, propad v důsledku krize v eh, mnoha evropských cestovně rušných destinacích. Přes propad v HDP a v rámci celkového hospodářského poklesu je e, cestovní ruch poměrně odolnou oblastí a zdůrazňuje konkurenceschopnost jednotlivých oblastí. Konkurenceschopnost tohoto sektoru je úzce propojena s jeho udržitelností. Musíme propojovat dlouhodobý růst a etické postupy. Už od 90. let 20. století víme, že udržitelný rozvoj neznamená pouze hospodářský prospěch, ale také znamená zapojení zúčastněných stran, to znamená propojení se sociokulturním prostředím, které ustavuje základní nabídku turistických destinací v Evropě. Jakým způsobem tedy propagujeme cestovní ruch? Hodnotíme jednotlivé regiony, a vzhledem k tomu, že evropský cestovní ruch se potýká s vyšší konkurencí z jiných částí světa, s měnícími se trendy v cestovním ruchu, eh, znamená to, že chceme otevřít eh, možnosti cestovního ruchu a cestování všem. Zhruba jedna miliarda lidí na světě žije s nějakým postižením podle odhadu Světové zdravotnické organizace a eh, jiné formy postižení postihuje dohromady zhruba dvě miliardy lidí. V Evropě je takovýchto osob až 15 celkové populace. Eh, odhaduje se, že každý čtvrtý Evropan má v rodině alespoň jednoho člověka s postižením. Sociální a demografické posuny v populaci jasně ukazují na potřebu vytvořit nové produkty, které budeme těmto eh, osobám nabízet, protože to bude mít velký vliv na domácí a zahraniční trhy nejenom v Číně a v Indii, ale také i v USA a Kanadě. Vzhledem k tomu, že se zvyšuje světová populace, zvyšuje se i tok eh, turisty, eh, turistů po světě a tím se musíme zabývat. Je potřeba eh, zajistit udržitelnost u co možná nejvyššího počtu turistických destinací, protože absence udržitelnosti znamená napětí v oblasti kapacity a dalších faktorů je potřeba zajistit širší produktový mix v tomto sektoru a diverzifikovat produkty tak, abychom eh, mohli poskytovat eh, takové služby jako cestování pro seniory nebo různé jiné ehm, výsekové části trhu. Je potřeba zaměřit se na eh, fenomén sezónnosti a přístupnosti, zejména s ohledem na trh s cestovním ruchem zítřka. Je potřeba eh, zaměřit se zejména na eh, produkty pro osoby, které vyžadují plně přístupné eh, dovolenkové vyžití. Je to něco, čeho můžeme jedině dosáhnout pomocí společné strategie EU pro cestovní ruch. Je to jednoznačně velký úkol a bude vyžadovat hodně práce. Naše snahy nám v loni vysloužil jeden milion na grantech na podobné projekty. To je do značné míry milníkem v této oblasti, protože se jedná o základ, který umístí Evropu na výsluní světového trhu s turistikou. Je potřeba e, trvale prosazovat Evropu jako turistickou destinaci je potřeba zajistit, aby národní turistické organizace posilovaly spolupráci pod záštitou nějaké společné evropské značky. Za druhé je potřeba provést extenzivní průzkum trhu a sdílet nejlepší postupy a za další je potřeba zajistit spolupráci mezi soukromými aktéry, národními a mezinárodními organizacemi. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám eh, za komisi jako první Francesca Turini, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za pozvání na tento workshop. Já mohu být i stručná. Byla jsem požádána, abych eh, vám podala zprávu o našich aktivitách v oblasti trvalé udržitelnosti. Zcela jistě nemohu popsat vše, pokusím se tedy být velice stručná. V otázce trvalé udržitelnosti mm, se zasazujeme rovněž i o konkurenceschopnost dotyčných sektorů. Druhá oblast je otázka dostupnosti. Chtěla jsem nejprve poděkovat Evropskému parlamentu za podporu iniciativy Eukalypso, která umožnila rozvinout novou eh, iniciativu vám možná bude známo. Jedná se o aktivitu, která v určité konkrétní vymezené době chce nově směrovat eh, turistické proudy v, mezi členskými státy. Eh, budeme moci financovat čtyři nebo pět projektů, eh, zhruba 300 tisíc euro na projekty, ale je třeba ještě podívat se na to, do jaké míry to dotčené aktéry bude zajímat. Kromě toho mm, pojednáváme také témata přeshraničních turistiky a místo předseda Tajány předložil nejrůznější politická ujednání se nejrůznějšími státy, například rovněž s důležitými země BRICSu pro podporu turismu. A nyní jsme uvedli v život projekt společně s Jižní Amerikou pro podporu turismu mimo hlavní sezónu. A kromě toho se pokoušíme udržovat také vztahy s Izraelem, Čínou a Ruskem a se zeměmi dalšími. Chtěla bych také říci, že 4. prosince je den turismu se zvláštním aspektem na dostupnost Dopoledne jsme zvolili dostupnost pro turisty se zvláštními potřebami. Odpoledne se bude zaobírat zejména otázkou dostupnosti Evropy v širším slova smyslu, například otázka dostupně, eh, účinnějšího vydávání víz, eh, otázka práv eh, cestujících na palobách letadel, čili nepůjde odpoledne pouze o turisty se specifickými potřebami. To bude dopoledne. Toto téma dostupné Evropy souvisí s dalším přístupem k tomu, že Evropa chce vždy přivítat své hosty. Měli jsme k tomu reklamní kampaň ve třetích státech, ve třetích zemích takovou propagandu, reklamní akci, kde se říkalo, Evropa má čtyřiroční období, a jsme ochotni víc vstříc vašim přáním. Čili toliko velice stručně, ale ráda odpovím na vaše dotazy. Děkujeme vám mnohokrát. Eh, teď paní Korera. Signor Presidente, eh, buonasera onorevoli membri, signore e signori. Eh, Děkuji, pane předsedo. A Dobrý den všem v sále. Vím, že nemáme mnoho času, takže se hned pustím do svého vystoupení. Eh, chci vás seznámit eh, s tím, jak eh, spolupracujeme s Evropským parlamentem v oblasti cestovního ruchu. V roce 2012 jsme se společně dívali na poptávku po přístupném cestovním ruchu. Tato studie byla částečně eh, demografická, eh, byly tam tedy otázky také toho, jaké jsou požadavky eh, těchto turistů a také tam bylo posouzení tedy hospodářské. Dále jsme se zabývali také otázkou nabídky. Pokusili jsme se vytvořit jakousi Eh, mapu služeb této přístupné, tohoto přístupného cestovního ruchu, podívat se na to, co nefunguje a jaké jsou naopak dobré příklady. A konečně tu máme studii, která byla zaměřena na eh, dovednosti a vzdělávání. To znamená, snažili jsme se zjistit, jaké, jsou, eh, jaké by měly být profily profesionálů, kteří se pohybují v tomto sektoru. Zvláště jsme se snažili pochopit to, jaké vzdělávání či školení je eh, potřeba, abychom tyto profesionály vychovali. Výsledky jsme eh, Výsledky tedy zveřejníme koncem tohoto roku nebo na začátku roku 2014, ale některé předběžné výsledky již máme a s těmi bych vás chtěla seznámit. Pokud jde tedy o nabídku eh, služeb eh, přístupného cestovního ruchu pro lidi s postižením, eh, na toto bychom se neměli dívat pouze z hlediska nějakého zvýšeného komfortu. problémy, eh, specifické problémy jsou eh, v tom, že tyto služby nelze propagovat společně se standardními službami, protože eh, pokud jde o tyto informace, tak ty zkrátka někdy nelze přijmout ze strany těch spotřebitelů formou standardních kanálů. Pokud jde o služby, tak se zdá, že je tu nedostatek služeb, které by Eh, splnili jaksi požadavky eh, všech eh, cestujících. Dalším důležitým bodem je doprava, mm, či spíše její nedostatek. Muzea, kulturní aktivity, hotely, to znamená služby v oblasti ubytování, restaurační služby a tak dále, tam je jasný nedostatek, velký nedostatek eh, služeb pro lidi s různým typem postižení. My jsme eh, zveřejnili výzvu, pokud jde tedy o projekt na to, jak eh, řešit právě veterináře a služby pro eh, lidi s postižením a domníváme se, že se nám podaří eh, touto formou tedy získat dostatečné informace o eh, službách, které jsou k dispozici, o možnostech, které existují, tak abychom měli jakousi databáze informaci, kterou bychom mohli zpřístupnit. Doufáme, že se tím vytvoří určitá dynamika na kterou se potom tedy, kterou se potom na to nabalí ještě eh, další informace tak, aby eh, tyto informace byly k dispozici. Takže, pane předsedo, další informace budou následovat a já bych tady tedy skončila. E, pan předseda říká, ano, prosím, takže otázky první hlásí pan Digandes. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem moc poděkovat všem, kteří dnes hovořili a kteří nám poskytli jasnou vizi toho, jaké jsou úlohy které od nás vyžaduje dnešek. Eh, chtěl jsem poblahopřát k tomu, že naše komise, i, komise jako taková a místo předseda Tajány eh, uznali význam turismu. Význam turismu jako zásadního hospodářského faktoru. Kromě sociálního významu, který samozřejmě tady hraje také velkou roli. I když smlouvy zakazují harmonizaci, jedná se o konkurenceschopnost, ale může přece existovat symbioza mezi obchodem, který může být jako v mé země Španělsko a jistě může vyplňovat takové úlohy ve světě, kde demografická situace vypadá tak, jak vypadá. Každý den se rodí méně dětí a seniori mají stále vyšší očekávanou délku věku jsou, otevírají se možnosti pro osoby s postižením, které také mohou vychutnávat možnost poznávat jiné kultury, jiné prostory. Domnívám se, že sezónnost a trvalá udržitelnost jsou dvě mince, pardon, dvě strany téže mince. E, protože chceme-li sdílet své zkušenosti, v obchodu je to tak, že je třeba nabízet atraktivní a rozlišné no, věci, aby mohl být člověk konkurenceschopný. Taková země, jako je moje, měla mimořádný rok z části nejenom e, díky destinaci turistické, kterou je, ale také proto, že Egypt a jiné země e, jsou v jiných podmínkách a lidé tam už nechtěli jezdit. Tým Bůh dej, aby ta situace se rychle změnila, aby i oni mohli přijímat turisty, ale Jasné je, že sociální politika eh, také pomáhá soukromému obchodu Protože když chceme bojovat proti sezónnosti a propůjčovat možnosti sociální politice, lepší dostupnosti eh, i lepší dostupnosti turismu pro starší osoby, způsobuje, že hotely a různé jiné turistické kapacity, které by jinak museli zavřít, mohou přežít i v nejrůznějších ročních obdobích díky tomuto typu politiky. Také se domnívám, že je důležité, aby eh, privátní sektor náš měl pobídky pro to, aby se účastnil s legitimním zájmem eh, těchto obchodních aktivit, protože je nutné navýšit kapacitu, ale je třeba, aby ti, kteří se účastní těchto aktivit, měli také odpovídající odpovědnost při získávání nových klientů. Čili neříkat jenom tak, eh, klient, máme tady takové druhořadé klienty, aby jsme s nimi zaplácali tu vedlejší sezonu. Naopak jsou to vynikající klienti, na které třeba se soustředit, které mají kapacitu cestovat a e, dojde-li k vytvoření této symbiozy mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem, budeme na správné cestě. E, chtěl jsem poděkovat také komisi za její práci. Velice vítáme tuto novou formulu Ekalypsa a jistě vzbuzuje veliké naděje. Je to jistě správná cesta, jak snížit sezonost turistiky. Chci ještě jednou poděkovat všem referentům i vám, pane předsedo. Děkuji, pan Daleles. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že se všichni shodneme, že cestovní ruch není luxus, je to potřeba a také právo všech. Myslím, že se také shodneme na tom, že přístup k cestovnímu ruchu by měl mít eh, každý, ať už jde o destinaci jako stát, ať už jde o eh, dopravní prostředky a tak dále. A myslím, že míra tohoto přístupu je určitě známkou rozvoje dané společnosti. Nicméně domnívám se, že často, zapomíná, eh, že často ve své aroganci zapomínáme, že jsme součástí společnosti, my, kteří jsme zdraví a relativně mladí, tak zapomínáme na to, že mezi námi žijí ti, kteří eh, problémy mají již teď a že my sami ty problémy budeme mít eh, v budoucnosti. Demografický vývoj v Evropě eh, bude mít dopad na veškerou hospodářskou aktivitu a to se týká také cestovního ruchu. Hospodářský cestovní ruch eh, je věc, která v sobě nese celou řadu velmi citlivých otázek. Když eh, tady, tady hovoříme o tomto typu cestovního ruchu, hovoříme také o celé řadě eh, citlivých věcí, jako jsou sociální aspekty toho hostitelského státu, té cílové destinace, o životním prostředí a tak dále. Cestovní ruch znamená různé věci v různých státech a na to nesmíme zapomínat. Celá řada států nyní prochází hospodářskou krizí, která zatím neskončila, která bude zřejmě ještě pokračovat. A tento sociální cestovní ruch je potřeba Eh, dostat jaksi do mainstreamu cestovního ruchu. Cestovní ruch v minulosti jak se neměl potřebu zohledňovat eh, tento typ cestovního ruchu, protože měli dostatek jaksi standardních klientů, ale eh, současná hospodářská situace volá potom, abychom využili i tyto dosud nevyužité zdroje. Bylo by dobré, abychom tedy zohlednili i tyto další segmenty obyvatel, abychom hledali řešení, která umožní plně využít potenciál eh, těchto skupin a myslím, že zde můžeme eh, dobře spolupracovat. Pan Kohlíček? Děkuji, pane předsedo. Využiju toho, že zde máme české tlumočení Eh, chtěl bych k té turistice, o které se zde bavíme, říci, že nejdůležitější, vůbec nejdůležitější, aby jsme si uvědomili, že je to vlastně největší průmyslové odvětví v Evropě, které zaměstnává přímo od 3 do 8 obyvatel jednotlivých zemí a nepřímo až 15 obyvatel. Eh, co chybí turistice? No, chybí. Někde jsou dobré informace, někde jsou špatné ale to je prostě zásadní, aby byly informace. Ať už jsou to na internetu, nebo jsou to různé zajímavé prospekty, to je druhá věc. Právo na volný čas eh, je samozřejmě důležité a eh, věci, které nám eh, dělají problémy, to už je jedno, jestli mně, kterýmu je po třetí dvacet, nebo někomu jinému, kterýmu je Eh, teprve poprvé dvacet ale za to má jiné problémy eh, které nejsou zjevné například neumí jazyk země kam jede to je také handicap. Eh, chybí nám zásadně obecně všemi uznávané značení vozidel s handicapovanými to je záležitost dlouhodobá na které jsme se několikrát zastavili ale dosud se nedořešila nejsou uznávána tato znamení mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie ani. A to samozřejmě pohyb e, vozíčkářů, protože zejména vozíčkáři mají největší problém, ale jsou to i lidé, kteří mají problémy se sluchem a jsou to zásadní problémy lidí, kteří mají problémy se zrakem. I ti mají právo na to, aby si užívali turistiky a každý z vás, kdo má někoho takového v rodině, tak to velmi dobře zná, jaké jsou s tím problémy spojeny. A to jednotné znamínko, ta jednotná kartička, která by umožňovala určité výhody, ta nám ještě stále chybí. A prosím, bavíme se o tom už asi po 255 sport pro handicapované je velmi zajímavý, je velmi zajímavý segment. Narazil jsem na to, když jsem se bavil eh, s týmem pro sledge Nevěřili byste, jak je obtížné hledat eh, kapacity dostatečně velké a my jsme na to na výboru narazili a reagovali jsme na to směrnicí handicapovaní v letecké dopravě, pokud si vzpomínáte. Ale samozřejmě eh, jestliže mám jednoho vozíčkáře, jestli jich mám 20, je to velký rozdíl eh, v logistice ve všem. Eh, podobně je to u eh, jiných problémů. Bezbariérové cesty. V řadě států se dělají bezbariérové cesty, dělají se bezbariérové trasy celé. V mém městě třeba, které je prosulé léčbou pohybového ústrojí, tak je řada takových tras, ale třeba takováhle trasa je v Krkonoších, což jsou nejvyšší hory na česko-polském pomezí. Takováhle trasa je u největšího jezera na eh, hranici bavorsko-české. Eh, chtěl bych říci, že je důležité, aby eh, v ekonomice, o které zde mluvil tady můj řecký kolega, jsme si uvědomili, že máme ještě řadu rezerv, například ve využití sezónnosti a pak tady máme ještě takovou obrovskou mezeru a to je šedá nebo černá zóna přímo v ekonomice turistiky, kdy se eh, rozvíjí ta turistika, ačkoliv je nikde eh, oficiálně eh, nepodchycená. Takže já jsem rád, že tomuto tématu se věnujeme, ovšem to téma by si zasloužilo daleko širší prostor. Děkuju. Pan Luďas. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem řečníkům eh, za jejich vystoupení. Já mám dnes odpoledne velkou radost, protože se zabýváme dvěma tématy, A opravdu se snažíme eh, tato dvě témata dostat do toho mainstreamu eh, toho, té diskuse o cestovním ruchu. Je samozřejmě potřeba, abychom se poté pustili eh, do podrobností a eh, ty problémy opravdu eh, řešili. Já samozřejmě nechci říkat, říci, že naši řečníci zde jak si se o to dostatečně nezasazují. Myslím, že my sami bychom mm, se měli do toho pustit s větší vervou. Nicméně některé prvky, eh, které musíme překonat, už tady zazněly. Máme studie, které byly zadány například co do přístupnosti. Nezapomínejme, že před třemi lety se tento výbor zabýval nařízeními pro novou statistiku a zároveň provedl řadu povinných studií, které by bylo možné využít jakožto základ pro eh, jaksi učení se o těchto problémech a vytváření řešení problému. Nejenom, abychom tedy sbírali data, ale abychom i něco dělali. A tři roky v takto stagnujícím sektoru, který stagnuje přes svůj obrovský potenciál, je jednoznačně škodlivé pro hospodářství celkově a e, zejména je to škoda kvůli tomu, že mnoho mladých lidí očekává, že právě v této oblasti by mohli e, získat zaměstnání, protože očekávají, že zde dojde k růstu. E, jeden příklad za všechny. Italská vláda připravila eh, studii o Národním plánu pro cestovní ruch. Eh, nebylo to nikdy přijato, ale vzniklo to. A ukázala se jedna věc. Do roku 2020, jak tvrdí, se v Itálii eh, bude rozvíjet celá řada oblastí, jako je například tato, o které dnes mluvíme, a do roku 2020 2020 by to mohlo vygenerovat 520 tisíc nových pracovních míst a vygenerovat 30 miliard euro obratu. Pokud to nevyužijeme, tuto oblast, tak je to jenom eh, k naší vlastní škodě. Je tedy důležité tuto oblast rozvíjet a přivádět do veřejného povědomí všechny tyto aspekty, jako ty, o kterých hovoříme. Musíme Eh, apelovat na komisi. Samozřejmě to bude práce hlavně tady pro naše erudované mluvčí. Eh, kontaktujme pana Tajányho a uvědomme si, kolik práce nám ještě zbývá. A ještě dva příklady, já už končím, pane předsedo. Přístupnost eh, v Řecku. Byl jsem na Santorini a v několika dalších letoviscích Mimo jiné jsem byl také v Pompejích, nevím, jestli jste to viděl, pane předsedo, to je krásné město, určitě tam jeďte, ale musíte chodit, abyste se tam dostali. Pokud eh, sedíte na vozíku nebo máte sníženou pohyblivost, tak je to noční můra a je to úplně jiný zážitek. A jsou to skutečně extrémní případy přístupnosti a nepřístupnosti. A ještě jednu věc bychom měli dále rozvíjet, to je tedy sezónnost. Opět i zde je potřeba, abychom se zaměřili na organický přístup. I zde je celá řada příspěvků, jakými můžeme přispět do všeobecného hospodářství, pakliže se se sezónností budeme moci vyrovnat. Je zde eh, samozřejmě i určitě snobský aspekt této věci. Lidé, kteří měli dost peněz, tak mohli cestovat kam chtěli, kdy chtěli, ale to se radikálně mění a potřebujeme s tím něco udělat. Děkuji vám. Eh, než požádám odborníky, aby komentovali příspěvky poslanců, dovolte mě stručný příspěvek. Ano, byl jsem eh, v Pompejích a v Herkulionu a já si myslím, že to je tak trošku problém našich center, protože plánovači si myslí, že je úžasné dávat kočičí hlavy na ulice v centrech měst, aniž by zvažovali, co to znamená pro postižené lidi, pro vozíčkáře, protože ony kočičí hlavy, vůbec kostky na ulicích vypadají skvěle, ale e, pro osoby se sníženou pohyblivostí je to skutečně noční můra. Sezónnost, to je asi e, to nejdůležitější téma, které musíme řešit. Jak můžeme prodloužit turistickou sezónu? Jak můžeme zajistit, že e, turisté nepřijedou všichni najednou v srpnu. Já jsem viděl na manchesterském letišti za poslední dva týdny, minulý týden tam bylo plno dětí, školáků a tento týden je to plné penzistů, protože děti už jsou ve školách. A je to tedy skutečně otázka toho, jak, já teď nechci říct řídit, eh, prázdninové vzorce jednotlivých lidí nebo dovolenkové vzorce, ale musí v tom hrát určitou roli i i e, cestovní kanceláře, protože jakmile skončí školní prázdniny, tak se zvýší ceny dovolených. To znamená, že dovolené s dětmi jsou najednou mnohem, mnohem dražší a za druhé to znamená, že lidé, kteří si ty ceny nemohou dovolit, nutně vezmou své, te, pardon, lidé, kteří si mohou takové ceny dovolit, vezmou děti ze školy a jedou na dovolenou, což také není dobré. Takže e, i sektor cestovního ruchu zde hraje velmi důležitou roli, aby se jaksi rozprostřela ta zátěž, prodloužila sezóna, aby se mohlo jezdit na dovolenou um, po delší dobu, ne všichni v srpnu. To je tak trošku jako exodus z Paříže o prvním víkendu v srpnu. To je, myslím, něco, co by měl studovat každý psycholog, protože když se postaví třeba na Clermont-Ferrand de Péage, tak tam skutečně uvidí lidskou masu, která je stádně hnána do nějakých mítných bran. To by bylo určitě na, minimálně na doktorát. No nic, eh, takže teď naši experti ve stejném pořádí. Ehm, pane Vitali, jste první, máte slovo dvě minuty. OK. Eh, beh, prima di tutto... Děkuji vám. Eh, ze všeho nejdříve je potřeba najít eh, standardy eh, pro tento trh. Je potřeba se hlavně zaměřit na jednotlivé turisty a jejich potřeby a univerzálně je vyřešit, ale když budeme řešit potřeby těchto klientů, musíme řešit individuálně. Tím dosáhneme inkluze handicapovaných, a vytvoříme tím e, i nová pracovní místa. Pokud je nějaká turistická destinace dostupná, tak e, samozřejmě není dostupná jenom pro dovolené, ale i pro práci. E, my máme tady tu aplikaci 4A, V4A Insight, která sbírá data která budeme potřebovat pro uspokojení těchto, těchto potřeb, ale skutečně je potřeba zaměřit se na jednotlivce a na jejich potřeby, ne na stereotypy nebo modely um, a tak dále. Ne, a nejde jenom o vozíčkáře, to je takový ten běžný stereotyp, když se hovoří o přístupnosti. Musíme se podívat také na možnosti veřejné a soukromé dopravy, Není například možné, že do jednoho vagónu ve vlaku mohou nastoupit pouze dva vozíčkáři, a nebo že v jednom letadle může cestovat maximálně opět dva e, vozíčkáři. Je potřeba najít způsob, jak najednou přepravovat 50 nebo 100 vozíčkářů. Velmi často je právě toto výmluva, proč operátoři nechtějí poskytovat služby a nechtějí do ničeho investovat. A to je velká překážka pro rozvoj tohoto segmentu trhu. E, rovněž potřebujeme prioritizovat školení a e, informování podnikatelů a firem, tak aby si i oni mohli uvědomovat, jaký potenciál se zde skrývá. Děkuji. Další paní řečnice, paní Hermáns. Děkuji vám. Eh, zopakovala bych v podstatě, co řekli předřečníci, protože lidé s postižením eh, se řídí vlastně stejnými pravidly do, do určité míry jako seniori. Já tedy nechci nikoho škatulkovat, ale myslím si, že pokud víme, že směřujeme ke společnosti, která bude mít velký podíl seniorů a značný podíl handicapovaných, pak to není skutečně otázka jednotlivce nebo otázka osobní. Máme společnost, která stárne jako celek. A tím pádem se ta společnost musí přizpůsobit. Co to znamená v konkrétních číslech, je, že mnoho služeb bude muset být dostupnějších. Bude potřeba posunout se směrem od stereotypů, buď jste tedy Eh, senior a společnost eh, na vás vydává spoustu peněz nebo eh, rozhazujete dědictví pro děti a jezdíte si za to na dovolenou nebo stojíte spoustu peněz zdravotní pojišťovny, aby vás udrželi naživu. O, to musí, s tím musíme přestat. Ano, děkuji. Eh, když dovolíte. Já byl 6. února letos, eh, jsem oslavil šedesátiny a tím jsem se stal eh, seniorem, ale 5. února jsem byl ještě ve středních letech. Jak to funguje? To mi zatím nikdo nevysvětlil. Pan Silva. Yes, I'd like to touch on two. Ano, díky za slovo. Dovolte, abych se vyjádřil ke dvěma bodům. Zaprvé, pokud jde o sezónnost, myslím, že je velmi důležité abychom eh, turisty nenutili eh, k tomu, kdy mají cestovat. Například eh, v Kalypso my se snažíme to mm, mimo sezónu spíše zdůraznit u těch poskytovatelů služeb. My v tuto chvíli máme 55 tisíc eh, nabídek, které se týkají eh, období mimo sezonu. Jasně to ukazuje, že poskytovatelé služeb si dobře uvědomují, že i v tomto období eh, je potřeba nějakým způsobem pracovat, něco nabízet. Ehm, na druhou stranu v těch velmi intenzivních obdobích, kdy, jak jste hovořil o tom úprku eh, z Paříže, eh, tady je možná potřeba trošku osvěty. Eh, dovolte, abych uvedl příklad toho, co jsme viděli na tom, v tom segmentu trhu lidí s postižením a také seniorů. Oni vyhledávají období mimo sezónu, protože je to pro ně pohodlnější je tam méně lidí, není to tolik stresující a tak dále. Eh, ten problém jsou spíš eh, paralelní služby, například mimo sezónu zavírají muzea. Eh, další služby nejsou k dispozici a tím pádem ta cesta mm, jak se není tak pohodlná a není tak uspokojující. A tohle jsou věci, kteří mm, lidé, se kterými jsme hovořili, neustále zmiňují. Pokud jde o přístupnost, já myslím, že by, mm, tedy souhlasím s tím, že bychom se neměli snažit eh, nějakým způsobem eh, nutit otázku příslušnosti a postižení do jedné jediné definice, ale je potřeba, aby to byl určitý koncept. Ehm, uvedu příklad. Eh, řada zemí má určité nějaké mm, označení. Já když, já když tedy cestuji, doprovázím nějakou skupinu lidí s postižením do Polska, do Slovenska a tak dále, eh, tak eh, tam, když vidíme nějaké zařízení označené nějakým, nějakou značkou, tak já zkrátka nevím, jestli je pro nás dobré nebo ne, protože tu není žádná standardizace těchto označování. Eh, pan Bonini? Introdurre un ragionamento che può sembrare una provocazione, però io... Děkuji. Nebudu říkat nic provokativního, ale hovoříme o hospodářském sektoru, kde funguje nabídka a poptávka. Takže když hovoříme o tom odsezónění, řekněme, tak vlastně analyzujeme poptávku a je to něco, kde máme určitou možnost přizpůsobení se nabídce, která není využita eh, v značné části roku. Samozřejmě eh, lidé mají určité sájmy, mají určité eh, počty dní volných, ehm, pak jsou ale různé kongresy nebo studující, kteří cestují, nebo sport. Sport také konec konců můžete provozovat jenom v určitých sezónách. Eh, takže chceme-li kvalitní turistiku, potřebujeme mobilitu, potřebujeme zájmy lidí a je potřeba, aby eh, všichni měli přístup ke kvalitním službám eh, v cestovním ruchu. A to funguje jak pro turisty, tak pro místní obyvatele. Máme zde celou řadu programů, o kterých jsme zde slyšeli, a e-kalypso je velmi dobrý příklad. Máme zde ty čtyři hlavní oblasti a možná zde došlo k určitému nedorozumění, protože jak asi víte, tak se hovoří o mladších lidech, starších lidech, rodinách s, se speciálními potřebami a handicapovaných. Ale eh, Toto alespoň je podle mě dobré, protože je to dobré východisko. Ovšem eh, osoby s postižením musí být v první řadě občany a s jako takovými s nimi musíme nakládat. Chceme-li poskytovat kvalitní turistické služby, musíme zajistit, že všechny části měst, včetně Pompeji například, budou dostupné všem. Pan Santander. I would start Eh, děkuji za slovo. Já bych se chtěl vyjádřit eh, k eh, přístupnosti. Omlouvám se za svou tady nevědomost, ale já se domnívám, že v této oblasti existuje nedostatek jednotné legislativy. To znamená, nejsou tu jednotné standardy. Vy jste, mm, pane Silvo, hovořil o nestandardizovaném označení. Ale je to tedy trošku širší. Já tady se více hovořilo o tom veřejném sektoru, já osobně tedy jsem spíše z toho soukromého sektoru eh, a dovolte, abych tady uvedl několik čísel. Jedna miliard, miliarda lidí na světě eh, má nějaké postižení. To jsou informace Světové zdravotnické organizace z roku 2012, což znamená, že máme miliardu lidí, téměř třetina světové populace, eh, říká řečník, eh, je tedy postižena nějakým postižením. Samozřejmě, že člověk nemusí být velmi chytrý na to, abychom si uvědomili, jaký toto má hospodářský dopad. Cestovní ruch je eh, segment, který je mm, celý zaměřen tedy na eh, zisk, na obrat. A samozřejmě ten problém nebude možné řešit pouze eh, iniciativami, iniciativami z veřejného sektoru. Eh, ten soukromý sektor se do toho bude muset aktivně zapojit také. Eh, děkuji. Myslím, že máte naprostou pravdu, když eh, se zaměřujeme na přístupnost, přístupnost pro lidé se sní, lidi se sníženou mobilitou, lidé s postižením. Eh, zatím jsme se ale moc eh, nezabývali tématem přístupnosti s, pro mladé rodiny s malými dětmi. Já jako dědeček Eh, už to také vnímám. Eh, například eh, s kočárkem se velmi těžko dostanete do ehm, tramvají a dalších veřejných mm, prostředků, dopravních prostředků. Takže touto skupinou jsme se příliš nezabývali. A mm, Dále bych chtěl říct si o té iniciativě, co má Evropa, vítejte do Evropy. Nicméně tady jsou také určité problémy. Kontroly pasu, to je problematická věc. Vy říkáte, vítejte do Evropy a první věc, eh, se kterou se v Evropě setkáte, alespoň ve Spojeném království tedy, je půlhodinová fronta na kontrolu pasu. A druhá věc, co myslíte, eh, říci, eh, co chcete říci tím vítejte v Evropě? Vítejte v Paříži, vítejte v Londýně, eh, ale co zbytek Evropy? Co ta skutečná Evropa? Co přesně má ten eh, mysli tím vítejte v Evropě? Eh, děkuji, pane předsedo. Já bych se vyjadřila k tomu bodu, pokud jde o přístupnost. V těch studiích, které jsme zahájili, které jsme provedli tedy, jsme se zaměřili spíše tady na eh, seniory a lidé se sníženou mobilitou a také na rodiny s mladými dětmi. Takže tato skupina tam je zahrnuta také. také. My jsme eh, opravdu se chtěli udělat takový panorámatický přehled, eh, aniž bychom kohokoliv z tohoto vyjmuli. Eh, děkuji, pane předsedo. Ne, eh, k tomu vítejte v Evropě. My jsme v tom našem sdělení chtěli eh, vyslat jasný signál, že Evropa v sobě zahrnuje obrovskou různorodost. Omlouvám se, že kašlo není mi dnes úplně nejlépe. My se snažíme podporovat a propagovat Evropu jako celek. Eh, máme tu například také iniciativu IDE, eh, která se také dostane do parlamentu, kde se snažíme propagovat eh, méně tradiční destinace. V našich v našich projektech naopak nikdy nenajdete ty velmi tradiční destinace, jako je třeba Paříž, ty naši pomoc nepotřebují. Já jsem například před pár týdny navštívila eh, Benátky a tam opravdu vidíte, že eh, ti nepotřebují podporu Evropské komise. My se naopak snažíme zaměřit na ty méně tradiční destinace, a co třeba průmyslové dědictví, ptá se pan předseda, bohužel bez mikrofonu. Uh, Ano, bylo to eh, jedno z těch témat, které jsme v tom projektu IDE měli. Pokud jde o tu vízovou politiku, my víme, že pasové kontroly jsou problematické, ale to je tedy mimo naši kontrolu. Pracujeme na nových ustanoveních eh, celního kodexu, pardon, vízového kodexu, který by měl být hotový do konce roku. Eh, ta nová pravidla by měla začít platit asi v roce 2015 a my tedy nepracujeme konkrétně eh, na těch nových pravidlech, ale spíše spolupracujeme s novými státy a snažíme se eh, pracovat na tom, jak co nejefektivněji provádět ta existující pravidla a také pravidla pro to, pro to, co vlastně dělat na konzulátech ve třetích státech a tak dále. Ale bohužel je na členských státech, aby tato pravidla uplatňovala. Ta ustanovení zkrátka existují, pokyny existují, ale závisí to na tom, jak se budou provádět v praxi. Bohužel eh, my, jak si mimo naši kontrolu, abychom zajistili úsměv každého eh, hraničního úředníka. Eh, děkuji, Karlo, chcete to schrnout? in grado perché abbiamo... No, nevím, jestli budu schopen to tak nějak hezky schrnout, pane předsedo protože eh, jsou zde určité rozdílné názory, které nám ukazují, jak složité toto téma je a ukazuje nám to, že jsme velmi správně dezignovali čas dnes odpoledne, abychom se na něj zaměřili. Například máme různé názory v otázce standardů. Slyšeli jsme o osvědčených postupech, které jdou jaksi nad rámec standardů. Eh, nakládání s lidmi jako s jednotlivci, eh, strukturální analýza, poskytování informací všem turistům, eh, kdo pojede do kterého hotelu nebo do kterého rezortu, od jiných jsme eh, naopak viděli eh, snahu po harmonizaci standardů univerzálně, takže je to jednoznačně téma, kde debata stále probíhá a bude probíhat, bude muset probíhat ještě dál. Zároveň, nevím, jestli to byla záměrná provokace, ale myšlenka pana Bonginiho eh, s tím, jak mohou postižení lidé Eh, přispět k tomu, abychom se vyrovnali s otázkou sezónnosti, no nevím. Pokud budeme mít eh, různé plány, možná bude nutné se touto otázkou také zabývat. Dále zde pak máme otázku, co uděláme proto, abychom eh, jaksi zprůhlednili efekty nesezónnosti Eh, například pouze cestování seniorů asi eh, neoffsetuje tu sezónnost eh, samo o sobě. Tomu asi přece jenom bude muset trošku pomoct. A nakonec, a toto už sice děláme, ale stojí za to si to zopakovat, školení. To je něco, co už stojí Evropu hodně peněz, ale vyplatí se do toho ještě dále investovat. Ehm, mnohokrát říkáme, že se nechceme omezovat pouze na tradiční druh eh, subjektů činných v oblasti česte, cestovního ruchu, ať už to jsou recepční, barmani nebo kuchaři, chceme profesionály, eh, kteří budou schopni vypořádat se s různými požadavky, které jejich klienti budou mít. A to znamená různá školení, inovativnější školení a e, přístup dostupná školení pro různé skupiny turistů. A to je také něco, na co se musí komise zaměřit. A nakonec, vzhledem k tomu, že jsme ve výboru TRAN, pane předsedo, mi dovolte závěrečnou poznámku, nesmíme zapomínat na jeden problém, eh, který je přístupnost dopravy. Eh, hovoříme-li o přístupnosti nějaké konkrétní turistické atrakce, nejprve tam musíte dojet. Takže otázka dopravy je zcela zásadní a to je další oblast, na kterou se budeme muset zaměřit. Děkuji vám za pozornost. A děkujeme, Karlo. Děkuji všem poslancům, děkuji všem expertům. A děkuji i zástupcům komise, že jste přišli. Byl bych byl rád, kdyby tady bylo víc poslanců, to víte, čtvrtek odpoledne. No. Nicméně my jsme výbor pro dopravu a cestovní ruch, takže toto je důležitá součást naší práce. A cestovní ruch je klíčový průmysl, jak říkal pan Kohlíček. E, ekonomika a hospodářství v Evropě na, na cestovním ruchu e, závislá. Každopádně v rámci pracovní skupiny proběhnou ještě další kulaté stoly, komise snad přijde i příště. Děkuji ještě jednou všem za to, že jste přišli a za příspěvky. A teď pro poslance připomínám místo a datum konání příští schůze 16. září v 15.00. A tím děkuji všem, eh, děkuji administrátorům, eh, sekretariátu i tlumočníkům a ukončuji schůzi.